So. Tak, vážení kolegové, když dovolíte... It's, it's crazy. So, please, I'm going to start. Tak, ale už vás opravdu prosím, buďte tak laskaví, trošku té disciplíny také. Zahájíme slyšení. Vítejte, pane Timrmanci. Vítejte na slyšení před výborem Envy, ke kterému je přidružen výbor ITRE, výbor TRAN, AGRI a EKON, to jsou tedy přizvané výbory. A já teď přejdu do francouzštiny na chviličku. Znáte pravidla hry, eh, budete mít 25 otázek, minuta 15 na otázku a 45 vteřin na následnou otázku, bude-li potřeba. A e, nejprve bude následovat 15 minut úvodních slov e, pana Timmermanse. Pár slov, jenom abych e, připomněl, mm, eh, jak bude vypadat slyšení pana místopředsedy komise, který je pověřen klimatem samozřejmě, ale v jeho portfoliu eh, také je doprava, ekologie, oceány, energie, zdraví, zemědělství a soudržnost což znamená, že, pane Timmermansi, vy máte skutečně odpovědnost za jednu třetinu evropského rozpočtu byl my jsme na výboru Envy velice přivítali toto reorganizaci Evropské komise a v písemných odpovědích, které jste zaslal na naše písemné otázky, mm, tady se mi velice líbily některé body, které jste uvedl, že se chcete angažovat v tom, abyste se soustředil na vyjednávání víceletého finančního rámce a také jste se zmínil o společné zemědělské politice, která poprvé je pod zastřešením Green Dealu a byl jste také velice aktivní v New Yorku, eh, co se týče deforestace a komise už se chopila iniciativ v tomto tématu a myslím si, že budeme mít příležitost o tom ještě hovořit během slyšení. Já uzavřu jenom eh, tento úvod z mé strany, abych vám připomněl, Eh, něco ke Spidermanovi. Nevím, jestli se vám líbí ten hrdina, ale Spiderman říkal, s velkou mocí přichází také velká odpovědnost. Máte velkou moc, ale je třeba, abyste se chopil také vaší odpovědnosti a teď máte, jste na řadě vy. Děkuji mnoho. Pane předsedo, já bych nechtěl skončit jako strýček Ben, eh, jak se to stalo na začátku filmu. Děkuji vám mnohokrát za vaše úvodní slova. Já mám málo k tomu, co dodat, ale přece jenom se o, o to vynasnažím. Vážení poslanci, já jsem se skutečně těšil na naše dnešní schůzi. Musíme spolu mnohé diskutovat a já jsem sem přišel hledat vaše podporu, ale také vaše vedení. Všichni zde jsme byli kandidáty v evropských volbách, předstupovali jsme před naše občany s plány pro budoucnost a nyní vy jako přímo volení zástupci Eh, jste dostali pět let na to, aby se proměnily tyto plány v realitu. A já jsem dnes proto, abych, jak doufám, dostal vaši podporu proto, abych pracoval v komisi paní von der Leyenové, abychom zabezpečili, že uskutečníme to, co jsme slíbili čelíme výzvě, která je skutečně zásadní a co potřebujeme dělat je transformace. To znamená, že musíme naprosto přeměnit naši společnost, aby to, co je nám nejdražší, musel, bylo zachováno a aby se to zlepšilo pro děti, vnoučata a budoucí generace. Nemůžeme si skutečně dovolit to spackat. Eh, já velice zkrátím diagnozu výzev, kterým čelíme, protože přece nebudu opakovat to, co je vám známe a to by bylo plítvání času vašeho a všech. Všichni známe ty problémy, všichni známe možné důsledky pro náš habitat, zdraví a budoucnost. Víme, že občané chtějí, aby jsme s tím něco udělali. A co musíme dělat teď je skutečně jednat občané chtějí, aby EU začala konat, eh, které eh, budou korespondovat té velké výzvě, které čelíme, ale chtějí také, abychom řešili problémy, kterým čelí každý den. Dát tedy potravu na stůl, dovolit si topení ve svém domě, nalezení práce, najít dobrou školu pro své děti, umět pečovat o své starší rodiče. Prostě je třeba, abychom zlepšili tento svět a je třeba, abychom se soustředili na všechny a neza, nezanedbávali někoho. A proto chceme zabezpečit, aby ta hluboká transformace, která je vyžadovaná, byla skutečně spravedlivá. Potřebujeme, aby spravedlnost byla ve středoboru našich politik a aby byla základem pro naši budoucí práci na základě mm, souboru zásad pro spravedlivou transformaci, které jsme sformulovali a chceme do toho zahrnout také ty nejzranitelnější oblasti i nejzranitelnější občany, například ti žijících v oblastech, kde se těžilo uhlí a v oblastech, které jsou velice intenzivní na spotřebu energie. A Green Deal musí pomoci vyřešit tyto problémy ne, a, a, a to teď a ne až za 50 let. Potřebujeme dýchat čistý vzduch, pít čistou vodu a musíme zachovat tuto planetu pro všechno lidstvo. Když roste ekonomika, musí to být pro užitek pro mnoha a ne pro málo, když, abychom měli pracovní příležitosti pro všechny. Musíme Evropu Eh, postavit na správnou cestu v rámci Green Dealu a nikoho nesmíme nechat stranou. Naším cílem je, abychom z Evropy udělali první klimaticky neutrální kontinent. A můžeme toho dosáhnout v roce 2050, ale příštích pět let proto bude zásadních. Já navrhnu klimatický zákon během 100 dnů, co budu v úřadě, eh, abych mm, udělal takový rámec pro legislativu pro klimaticky neutrální cíle v roce 2050 také začnu okamžitě pracovat na to, abychom přinesli konkrétní výsledky eh, dané vysokými ambicemi do roku 2030, abychom snížili emise o 50 nebo dokonce 55 eh, Zaktualizujeme Eh, naši klimatickou energetickou legislativu a je třeba také zvážit dodatečná opatření, abychom dosáhli našich cílů čisté dopravy, eh, energeticky nenáročné budovy a udržitelnější potravinový systém. Nemůžeme si dovoleno, dovolit hlostejnost, ale nemůžeme si dovolit ani beznaděj. Ve srovnání s rokem 1990 se EU podařilo snížení skleníkových plynů o 22%, zatímco naše ekonomika vzrostla o 58 teď musíme navýšit laťku pro vyšší ambice a to můžeme učinit. Máme proto dovednosti, máme proto rozumy, máme proto chytré lidi, máme proto politickou vůli. Mohl bych pokračovat v různých cílech a procentech a mohl bych um, vám vykládat o rozšiřování obchodování s emisními povolenkami, ale nejprve bych rád řekl něco o tom, co Green Deal může přinést evropským občanům. Například nájemci v sociálních bytech bytech a vlastníci bytu, speciálně ti, kteří bojují za to, aby si mohli dovolit zaplatit faktoru za elektřinu. Hovoříme o více než 50 milionech Evropanů, což je pro mě naprosto nepřijatelné číslo. Neměli bychom zvyžovat jejich účty za energii, ale měli bychom je snižovat ale musíme být energeticky účinnější. Společně s lidskými státy, regionálními a lokálními orgány bychom měli zvážit široký projekt renovace pro sociální bydlení a také pro soukromé majitele bytu, aby si mohli zaplatit izolaci nebo dvojí zasklení. Měli bychom navýšit spravedlivá finanční schémata ve spolupráci s EIB a s Invest EU, protože jinak by si to občané nemohli dovolit, ale když jim podpoříme investicemi, no tak dosáhneme prostě toho, že oni budou potom moci splácet to, co jim půjčíme. Je třeba, aby měli lidé pohodlnější budovy a veřejné budovy by také měly být podporovány. Zlepšování energetické účinnosti může být daleko efektivnější a veškerá tato renovace by vytvořila stabilní příležitosti v lokálních podmínkách národní iniciativy, lokální místa, soukromé financování a propojené s veřejným financováním, sdílení kapacit, tak si myslím, že by Green Deal mohl pracovat přímo pro lidi. Drazí přátelé, naši občané Eh, mohou žít v městech, ale oni také rádi se radují z přírody ve svém volném čase a jsou zneklidněni to, co se stává kolem nich, co se děje s ekosystémem, jak nám mizí. A i já jsem znepokojen. Podívejme se, ptáci a včely v našich městech a na venkově, ryby, eh, křehké korály v našich oceánech, Všechno to vybíjíme a sice alarmujícím způsobem. Musíme to zarazit proto předložíme velice cíle vědomou biodiver- strategii pro biodiverzitu do roku 2030, aby se EU stala skutečně šampionem eh, v těch největších závazcích eh, a to dokážeme na příští konferenci OSN, mm, kdy se bude jednat o biodiverzitu v Číně v říjnu příštího roku. A Potom také budeme uskutečňovat eh, iniciativu komise a sice z pole na vidličko. A musíme také chránit více naše lesy. Nikdo nemá právo říci, to, to se nezajímám, to není můj problém. To nemůžeme říkat našim mezinárodním partnerům. Nemůžeme jenom ukazovat na ostatní, co děláme my příliš málo. A proto bych vám rád řekl, že stromy čistí vzduch, ochlazují města, eh, snižují eh, CO2, eh, jsou příbytkem pro život zvířat a vytvářejí také zelený prostor v našich městech. Pojďme z toho udělat evropský plán, tak abychom napříč celým kontinentem pokračovali takto, aby každé město, každý region měl užitek ze sdílení těch nejlepších a nejúspěšnějších praktik. Green Deal by neměl být pouze téma mezinárodní biodiverzity a konferencí, kterých se koná, ale každý by se měl stát součástí mm, této biodiverzity, abychom dosáhli hmatatelných výsledků. A Green Deal by také měl sloužit zdraví našich občanů. Proto se Evropa chce pohnat, pohnout pardon, směrem k politice nulového znečištění, snižování ekologické zátěže, snižování používání pesticidů, endokrinních disruptorů, mikroplastů, protože znečištění vzduchu, to je nej, jeden z největších vrahů v Evropě, při, způsobuje 400 tisíc předčasných úmrtí za rok. To přece nemůžeme akceptovat. Musíme popadnout naši eh, oběhovou, eh, naše oběhové hospodářství ještě z nového úhlu. Musíme to využít pro trvale udržitelné produkty a pro prevenci plítvání. Budeme se skutečně soustředit na trvale udržitelnou výrobu a velkou prevenci v oblasti plítvání například nízkouhlíková ekonomika. Vážení členové, Trans, doprava je jeden z nejvíce znečišťujících sektorů v našem hospodářství a musíme se tomu věnovat. Všude v Evropě vidíme, že lidé závisí na svých vozech pro kvalitu svých každodenních životů. A e, já vím, e, že nemohu chtít Evropu bez aut, ale chceme, aby byly v Evropě auta bez emisí. Chceme také zlepšit klima e, v rámci letectví a sektoru námořního. Musíme využívat obezřetně různé nástroje proč lidi eh, tráví více času čekajíce na letadlo na letišti, když by mohli jet vlakem do místa svého určení. Eh, čili musíme přestat eh, se zneužíváním naší země, naší matky země. A je to určitá nabídka, eh, abychom neohrožovali dále eh, dopravou eh, vzduch. Já chci, aby Evropa měla nejlepší dopravní systém ve světě. Green Deal bude pouze úspěšný, když ve všichni Evropané budou jeho částí. Když skutečně přineseme Green Deal do domovů, do, na, do našich domů. Projekt pro lidi. To bude znamenat, eh, že to je v centru Green Dealu. Klimatický balíček přinese další iniciativy eh, z různých našich společenství, eh, sousedství občanů. Musíme sdílet znalosti a údaje. Podívejte se, jak vypadají iniciativy z různých regionů. Podívejte se, jak nevládní organizace mobilizují lidi. Ale úplně nejvíce všeho Podívejte se, co dělají naše děti, které vytvářejí globální hnutí z okamžiky pro změnu světa a sice směrem k dobrému. Mohou být dobrým příkladem pro naše inspiraci. A e, myslím si, že není nic většího, velkolepějšího, než být inspirován dětmi. Drazí přátelé, hovořil jsem o vás, o tom, co si myslím, že Evropa potřebuje. Ale samozřejmě potřebujeme e, také e, zohlednit mezinárodní rozměr. E, musíme dodržovat naše sliby, které jsme dali a Green Deal může být skutečně příkladem ale můžeme zvažovat i jiné nástroje. Například určité zdanění uhlíku v přeshraničním rozměru. E, jako ekonomický obr máme obrovskou páku v našich obchodních vztazích. Můžeme nastolit globální standardy. Musíme využít tuto páku, přesvědčovat přesvědčivými argumenty tak, abychom ukázali, že jsme skutečně nejlepší. Vážení členové Evropského parlamentu, máme dlouhou cestu před sebou, ale je třeba, abychom vzali sebou všechny občany, aby se no, neobávali. Vyžadovaná transformace, vážený pane předsedo, je důležitá pro kooperaci, odhodlání, a Pohotové, pohotové jednání. Myslím si, e, že to není jednoduché. Evropa není jednoduchá, ale zaslo, Evropa si to zaslouží. Hmm, ale kdyby to bylo snadné, tak bychom nepotřebovali ani parlament, ani komisel. Právě protože je to komplikované, tak se do toho musíme pustit, protože to je správná věc. A chci teď před vámi říct jako před partnery a přáteli, že si to zaslužíme všichni a jsem ochoten společně s vámi budovat dobrou budoucnost pro všechny lidi, pro občany Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. <clears throat> A nyní začneme s prvním kolem otázek s koordinátoři a jejich zástupci Esther de Lange za EPP. Děkuji. Pane předsedo, a vítám vás, Franci Timmermansi. Ano, slyšeli jsme část vašeho úctyhodného jazykového repertoáru. Já se vás budu ptát holandsky. Ve vaší písemné odpovědi jste řekl, že generace vašich rodičů již zažila jakousi energetickou transformaci, když se zavíraly uhelné doly. A m, moji vlastní předci zažili to když se zavíraly doly eh, v těch uhelných regionech a ten dopad toho pocitujeme až dodnes. A lidé jsou znepokojeni. Lidé chtějí přispět, ale na druhou stranu musí také být schopni zaplatit fakturu za, za energii. Takže ambiciozní průmyslová politika, která se stará o evropské zájmy, je také důležitá. Musíme eh, dbát na ty naše vlastní sektory. Průmysl musí být kompatibilní s klimatickou politikou jak budete spolupracovat s místo předsedkyní Vestager a místo předsedou Dombrovský jsem pro v otázce průmyslové politiky, abychom dosáhli těchto synergií. Já s radostí odpovím nizozemsky. Ano, já skutečně pocházím z hornického regionu a um, důlního regionu a um, Irland byla to jedna z oblastí, kde se hodně těžilo a pak našla, nadešla ta doba, kdy, i když jsme bohatá země, třeba Nizozemsko, tak ně, někdy je těžké zvládnout tyto transformace hladce. Po, podívejme se na Slesko nebo ně, německé regiony kde záviseli na uhlí a na hnědém uhlí. A když se podívám na svou vlastní historii, tak skutečně vnímám, jak je to složité. A ta transformace bude výzva natolik, že někdy ztratí jaksi tu vůli udělat další krok. Ale právě proto potřebujeme pomoci lidem při přechodu na novou ekonomiku. Nová ekonomika musí vzniknout musí to být právě i tyto regiony, samozřejmě, že musí nahradit ta pracovní místa, o která přijdou. A já, paní Verstager, pan Dobrovskis, my musíme mít dobré plány, které jsou tržně orientované. Invest EU, musíme také být schopni věci zafinancovat i tam, kde trh selhává, tam, kde není dost tržních sil. Musíme v takovém případě zasáhnout, vstoupit do toho za naše daňové poplatníky, musíme dělat různé věci. A musí to do sebe zapadat konzistentním způsobem. Máme teď tuto příležitost a určitě dosáhneme pokroku v, ve všech těchto oblastech, když to průmysl, zemědělství, uhlí a tak dále. A sám to samozřejmě nezvládnu. Ano, děkuji vám. Hovořil jste o Polsku. Slesko ta zavírání v, eh, dolu v příštích letech ohrozí až možná až 15 tisíc pracovních míst. Také ve Španělsku. V některých oblastech střední Evropy. Já chápu, proč jsou znepokojeni to možností ztráty pracovních míst. Můžeme zajistit tato pracovní místa nějakým způsobem pomoci lidem přeš, přeškolit a tak dále, rekvalifikace. Já myslím, že rozhodně nemůžeme udělat dost eh, nikdy proto, abychom lidi upokojili jejich obavy, abychom skutečně stavěli mosty. Takže snažme se třeba pomocí toho fondu pro spravedlivou transformaci a tak dále. Jistě Polsku, na Slovensku, v Řecku, v Německu, je celá řada zemí, které, kde eh, vlastně postupně bude ukončena uhelná produkce. A je pak důležité vysvětlit, jak krok za krokem mohou vstoupit do nové ekonomiky, nových odvětví. Ale v Polsku i jinde jsou v eh, v ekonomice také velice pozitivní jevy. Nemůžeme, ne, ne, není to o tom, že bychom někde ničili eh, pracovní místa. Právě v těchto regionech mohou vznikat nová místa. Oběhové hospodářství e, zajistí tyto příležitosti, tyto možnosti. Invest EU e, bylo takovým nástrojem pro e, této činnosti, ale všichni musí se hrát svou roli v tomto mechanismu tak aby byla, bylo možno zajistit pomoc těm, kdo ji potřebují, zacíleným způsobem. Jsou to soukromé prostředky, veřejné prostředky, evropské prostředky i národní prostředky. Bude samozřejmě řeč o víceletém finančním rámci. Všechny strany musí být přesvědčeni, parlament a komise, že to, co žádáme, je nezbytné, abychom vstoupili do této nové průmyslové éry. Prosím, dodržte řečnickou dobu. Jutta Guterrand za SAD. Děkuji. Já budu hovořit švédsky. No, zajímalo by mě, jestli odpovíte švédsky. Jsem to vždycky chtěla vyzkoušet. Nadcházejících pět let Eh, budete v čele green, nového Green Dealu. A v této práci chtěl byste vůči komisi byl vlastně Greta Thunbergova. Mladí lidé, kteří demonstrují za klima, žádají, aby Evropská unie projevila razantnější kroky. Musíme implementovat konkrétní kroky, abychom splnili 1,5 stupňový limit. Evropa si musí vytyčit cíl být úplně neutrální do roku 2050, ale navýšit ambice i do roku 2030. Máme-li vůbec mít nějakou šanci? Takže v těchto cílech komise navrhuje dvoufázový přístup, pokud jde o cíle roku 2030. A to nás nepokoje, jak z hlediska politického, tak i praktického. Takže já se táži, zda přijmete tuto výzvu a v těch prvních 100 dnech předložíte návrh na zvýšení cíle pro rok 2030. Je to těch 55 Samozřejmě, že ty argumenty budou přesvědčivější, když je podložíme fakty a skutečnostmi. O to se snažíme. Snažíme se získat všechny informace. Já bych byl velmi překvapen, kdyby ty informace vedly k jinému závěru, než že potřebujeme aspoň těch 55% do roku 2030. Ale myslím, že má pozice bude silnější, pokud to budu schopen podložit analýzou. Takže, proto jsme, jakožto komise řekla, řekli 50, možná 55, protože to by bylo lepší, ale udělejme nějaký seriózní výzkum. Velmi by mě překvapilo, kdyby výstup, výsledek byl něco jiného než 55%, aspoň 55%. Začít 2050, pak se ohlížet zpátky k dnešku. Jako když máme gps a musíme doleva, doprava, pak to musíme jaksi zmapovat dopředu až do roku 2050 ono to není jednoduché. Musíme být, být přesně vědět, co zítra, co po 100 dnech, co další rok a tak dále. Tak för svaret. Eh, men jag vill ju då... Děkuji za vaši odpověď. Ještě mám doplňkovou otázku. Kdy dostaneme ty, tyto výstupy výzkumné, které nám dají tuto oporu vědeckou, kterou říkáte, že potřebujeme? Další otázka se týká, týká se to i spotřebitelů, kteří chtějí eh, přijímat zodpovědné, zodpovědná rozhodnutí, které mají eh, klimatický dopad. To se týká produktů uvnitř Evropské unie, ale také toho, co dovážíme zvenku. Na dané době jsme byli svědky toho, kdy spotřebitelé eh, žádají, aby například globální producenti retailového sektoru produkovali s menším dopadem na životní prostředí. Myslíte, že můžeme zajistit, abychom snížili dopady i těch výrobků, které dovážíme zvně Evropské unie, nikoli pouze vyrobené uvnitř Evropské unie, aby se ta zodpovědnost rozšířila v rámci celého dodavatelského řetězce? Pokud skutečně chceme jít příkladem a chceme být vůdci, tak musíme do COP v Glasgow si jaksi dát hlavy dohromady a dát eh, udělat jasný obrázek. Nemůžeme přijít do Glasgow a říct, ještě pořád bádáme. Takže to je jedna věc. K druhé části vaší otázky, ano, spotřebitelé musí být lépe informováni. Jediný důvod, proč máme, jsme schválili tuto úspěšnou strategii v oblasti plastů, je proto, že spotřebitelé byli informováni a něco po nás chtěli. A já jsem si naprosto jist, že spotřebitelé chtějí si být jistí, že to, co se dají na stůl, když se zasedají k jídlu, nevzniklo například deforestací, odlesňováním a podobně. Chceme mít možnost jim jasně říct, tohle je jaksi eh, prosté odlesňování. Eh, a tudíž musíme eh, mít tu tyto dohody s našimi mezinárodními partnery, protože 80% odlesňování je skutečně výsledkem Ehm, toho, že se odlesňuje kvůli tomu, aby vznikla nová eh, orná půda, a nebo půda, na které se eh, pěst, pěstují potraviny a podobně. Takže tohle budeme muset rovněž eh, začít brát velmi vážně. Nils Torvald za Renew. Díky, pane předsedo. Eh, vítejte na našem výboru, možná to bude hezký titulek do novin. Vítejte Franci Timmermans a pak do toho zabubnuj, bubnuj, pom pom pom pom pom. Eh, v rámci posledních diskusí o čisté planetě pro všechny informace od komice indikovaly, že veškeré významné změny by měly být podniknuty po roce 2030. Od té doby jsme se asi dostali do nové situace. Jak vidíte cestu vpřed? Chtěl byste spíše ta stará rozhodnutí zrušit ohledně ETS? LULUCF, RED2, Climate, Climate Action a tak dále a to všechno ostatní. A nastoupit na novou trajektorii k pařížským cílům hned po studii dopadu? A nebo si myslíte, že flexibilita v legislativě je dostačující a tím pádem byste třeba raději počkal na to okénko po roce 2030 a zahájil tu trajektorii s tou potřebnou desetiprocentní redukční měrou odpovídající a odpovídajícími změnami v ostatní legislativě poté. V prvním případě byste pravděpodobně byl kritizován za to, že vaše legislativa je nekoherentní a že nepomáháte firmám plánovat investice a v druhém případě byste asi byl kritizován za to, že nejste schopen číst, co je tak velkým písmem psáno všude kolem. Takže na kterou cestu byste se raději vydal? Já si myslím, že nejde o volbu mezi jedním nebo druhým. Já si myslím, že budeme potřebovat kombinaci obojího. Podle mě je potřeba rozšířit ETS na ostatní sektory, jako třeba letectví nebo námořní sektor, ale jsem také přesvědčen, že máme v, již v stávající legislativě možnost hledat přísnější normy, emisní normy, a nebo normy v jiných oblastech. Bude potřeba zrevidovat naše směrnice o energetice a mnoho ostatních směrnic. Celá řada z nich bude muset být přeskoumána, ale nemyslím si, že to je volba mezi jedním nebo druhým. Řekl bych, že to vždy bude určitý politický mix obojího. Avšak nelze plítvat časem. A jen tak mimochodem, řekl bych, že průmysl už si to uvědomil máme stále větší pochopení v rámci celosvětového průmyslu, že bude potřeba přitvrdit a že bude potřeba připravit ještě přísnější pravidla. Zpráva IPCC tím směrem jasně ukazuje, chceme-li zabránit oteplování světa nad 1,5 stupně Celsia, musíme dělat daleko více, než děláme teď. A občas to bude znamenat pozměnění aktuální legislativy, někdy to bude znamenat novou legislativu, ale to všechno musí proběhnout s vaší pomocí, to je naprosto jasné. A já v Evropském parlamentu i v radě vidím eh, často pozici hýbat se rychle, pakliže to po nás chce veřejnost a pakliže tu máme nějaký pocit naléhavosti. Takže já si velké starosti nedělám. Děkuji. Ta výzva pro vás rozhodně bude mít i rozpočtové implikace. Řečník bez mikrofonu. Zapněte si mikrofon. Aha, on mi to někdo vypnul. Potřebujeme zhruba 200 miliard ročně, abychom dokázali splnit to, co bychom dělat měli. A členské státy jsou v podstatě stejně spořivé jako pověstní holanděné, takže budete muset udělat něco, aby začali platit. Bez těch peněz to opravdu nedokážeme. Ano, to máte pravdu. Ale také jsem viděl dopis od eh, holandských ministrů, kteří říkají, že do roku 2030 musíme redukovat emise o 55% a několik dalších ministrů to podepsano také. Takže i dokonce i v Holandsku Eh, což je země, která hlídá výdaje velice pečlivě, jsou takovéto směry. Já si myslím, že máme možnost dostat na stůl nějaký návrh pro víceletý finanční rámec, kde bude napsáno, fajn, možná je to trošku víc, než jste původně chtěli e, utratit, více než 1,000, ale pomůže to Evropě provést tu transformaci na udržitelnou ekonomiku daleko rychleji a způsobem, jaký lidem nabídne nějakou atraktivní možnost změny. A já si myslím, že zde je dohoda mezi jednotlivými zeměmi možná, včetně té mé země, jak doufám. Děkuji. A teď tedy další holandská perspektiva Bas Ekut za zelené. Děkuji za vámi, pane Timmermansi, za vámi. Dobrý večer. Díky za váš úvod, díky za vaši inspirující, inspirující prezentaci o Green Dealu. Chtěl bych se zaměřit na klimatickou legislativu pro příští rok, protože příští rok je rok, kdy musíme začít věci plnit. Je to poslední rok předtím, než oficiálně začne platit Paříž. A vy jste řekl, že by vás nepřekvapilo, kdyby z té analýzy bylo, vyplynulo minus 55%. Můžete prosím alespoň jasně říci, že nebudeme dělat dvourychlostní přístup, protože v těch vašich písemných odpovědích to není úplně jasné. Říkáte, že nejprve bychom mohli udělat 50 a potom 55% ale ono se to do jednoho roku nevejde. Říkáte, že ma, potřebujeme analýzu, analýzy jsou všude kolem. E, některé analýzy říkají, že Evropa už je na cestě za minus 46%. Když se podíváme na ukončování e, používání uhlí, tak jsme údajně už na 50%. Jinými slovy, 50% je business as usual, jinými slovy, už byste dnes večer mohl klidně říkat, že to bude minus 55%, pakliže prosadíte nebo předložíte ty své klimatické návrhy, které máte v plánu příští rok. Můžete to prosím potvrdit, aby to bylo pro jednou jasné? Bas je prostě bas. Podívejte, má pozice je tato. Souhlasil bych s vámi v tom, když říkáte, že není čas na to jet dvourychlostně ale rovněž musíte zvážit, že přechod ze 45 na 50 na 55 zejména z 50 na 55 to bude znamenat hodně drsná dodatečná opatření. A nemůžete vinit komisi z toho, že to chce analyzovat, analyzovat, zda je to proveditelné. To chceme totiž udělat. E, konec konců to řekla i Ursula von der Leyen zde v parlamentu. A v tomto kontextu, opakuji, že v tomto kontextu my jako EU máme pozici, která je významná mezinárodně, která z nás činí lídry v této oblasti a já bych řekl, že kvůli tomu právě musíme být připraveni ještě před zasedáním COP v Glasgow příští rok. To je tedy má trajektorie. Ale myslím si, že jsem to řekl úplně jasně. A opakuji to. Hodně, hodně by mne překvapilo, kdybychom došli k jakémukoliv jinému názoru, Eh, závěru, než že potřebujeme méně než těch 55%. Ale bylo by eh, přesvědčivější, kdybychom mohli ukázat, co to bude znamenat, že to musíme udělat. My budeme mít dost času a také to připravíme. Děkuji. Díky tak já vás nebudu tlačit s tím rokem 2030, ale, na ten, ale s tím klimatickým zákonem ano, protože to chcete předložit v těch 100 dnech. Já jsem slyšel jenom jeden návrh a to ke klimatické neutralitě a to už má aktuální komise. Chci se zeptat, co můžeme dalšího očekávat v rámci klimatické legislativy v prvních 100 dnech. A dám vám pár návrhů, protože to už také komise zpracovala ve svých analýzách a dlouhodobých strategiích. Všechna nová auta na trhu v EU mají být bezemisní nejpozději do roku 2040. To je z analýzy komise jako takové. Emise z mezinárodní dopravy musí být redukovány o alespoň 88% do roku 2020. Emise z letectví musí být eh, seškrtnuty do, o 50% do roku 2050. Jsou toto ty návrhy, které můžeme očekávat ve vaší klimatické legislativě, abychom zajistili, že i sektor dopravy se konečně někam pohne? Můžeme doufat, že odpovědnost za toto zůstane u DG Climate, protože tam probíhá ta velká aktivita v oblasti ETS. V první řadě mi dovolte říct si naprosto jasně, že bude potřeba podniknout dodatečná opatření v mnoha sektorech, včetně námořního sektoru, leteckého sektoru. A k tomu se asi ještě vrátíme. Za druhé, je, já to budu muset ještě prostudovat, kolik se toho do té klimatické, změn, eh, klimatické legislativy dá dát, protože na jednu stranu nechcete, aby to byl jen dutý barel, říci 2050 a to je všechno, ale na druhou stranu je to otázka, kolik manévrovacího prostoru dáte jednotlivým členským státům, aby si mohli vybrat eh, správný mix na základě národních plánů, aby toho cíle dosáhli. A kolik z toho chcete dát do, do zákona jako takového. A to je proces, který teď bude začínat. Ty signály, které vysíláte, jsou naprosto jasné a ono nám to v tom procesu pomáhá. Ale já chci parlamentu předložit návrh klimatické legislativy, který jde tak daleko, jak může a přesně řekne nejen, kde chceme být v roce 2050, ale také to, co musíme udělat v těch mezikrocích, abychom se tam do roku 2050 dostali. Děkuji. Za ID Silvia Sardone. Dobrý večer. Pane Timmermansi, tato komise se zdá býti otrokem Grety Thunbergové. E, spousta studentů protestuje proti klimatickým změnám, neznáme sice jejich přesně e, ambice, ale hovoří o klimatu a o bezpečnosti potravin. Skutečně máte dojem, že dosažením klimatické neutrality v roce 2050 vyřešíte všechny problémy světa? Podívejte se třeba na průzkum Forbes. Dosáhnout nulových emisí bychom museli najít ekvivalent zhruba jednoho milionu tun ropy denně. V příštích letech e, toto číslo dosáhne zhruba 1,6 tun ropy denně. Co to znamená? E, znamená to instalaci mnoha nových jaderných elektráren, instalování e, několika tisíc uhelných elektráren denně po příštích několik desítech let. A já se vás chci zeptat, co hodláte dělat například s tím, že e, Čína a Indie produkuje více než 200% emisí CO2 Evropy, a to nemluvím o některých zemích, které jsou daleko blíže Evropě, například na Balkáně e, ta vina není na Evropě. To, co tady říkáte, je marketingová operace. Já se vás chci zeptat, zda jako komisař jasně pojmenujete dopady nového zeleného dílu, včetně vaší motivace a to i té ideologické. Děkuji. Děkuji. nevím, jak slabé musí být vaše argumenty, abyste museli útočit na 16-leté děvče. Que vergogna quando vedo i tweets. Že se nestydíte, když čtu ty tweety. Je to přece dívka, která dělá jednu jedinou věc. Říká nám, něco dělejte. Teď. A ona má pravdu. Já jsem hodně hrdý na naše děti, které toto všechno dělají. A teď je chvíle, abychom s tím něco dělali i my. Musíme to udělat teď. A řeknu vám ještě jednu věc. Už léta nám říkají, že se nedá dělat nic, že to je moc těžké, ale podívejte se na obnovitelné energie. Do značné míry už je teď akceptováno, že toto je levnější energie než ta stará energie. Takže ano, my jsme schopni měnit společnost. Ano, musíme eh, jet do Itálie a vysvětlovat Italům, že pláže vypadají dnes tak, jak vypadají, protože to je jejich vina. Je potřeba jezdit do italských měst a vysvětlovat tam dětem eh, a lidem obecně, že zemřou dříve, protože tam je špatný vzduch. No to ne, ale pravda to je, my máme určitý závazek vůči našim dětem zajistit jim čisté prostředí a právě proto provádíme všechny tyto změny. Grazie, l'ho sopravvalutato, l'ho dato dello studente. Lo studente normalmente risponde. Dobře, eh, podívejme se na to, jak to dělají ve škole. Vy se jako student moc nechováte, studenti obvykle odpovídají na otázky. Vy jste to zabalil do propagandy. Ehm, jak slabá komise to jste, když se schováváte za 16-leté děvče, odpovídám vám já. Podívejte se na to, že eh, tady někdo tvrdí, že většina plastového znečištění eh, moře, středozemního moře pochází ze zemí kolem, kolem Jaderského moře. To, co říkáte, jsou všechno stanoviska fanatických ambientalistů je to v podstatě takový ten pokrok, že bychom se vrátili zpět k jednoduchým povozům a, a jízdě na koni. Je to spíš kampaň pro Instagram, nic jiného. Skutečně si myslíte, že plastové lahve na italských plážích jsou z Číny? To je přece úplná blbost. To jsou věci, které pochází od nás, od Evropanů. A náš úkol je vyčistit si vlastní životní prostředí. Já do Itálie pojedu i za vašimi voliči a probereme to. Chceme čisté prostředí nebo ne? Pokud ano, tak musíme něco změnit. I průmysl se musí změnit, i auta se musí změnit. Nevím, proč bychom neměli mít auta bez emisí. Je to možné, tak to pojďme udělat. Pojďme to udělat společně. Okay. So, uh, for... Tak, děkujeme. Za ECR má slovo Aleksandr Vondra. Well, welcome in the revolution. Tak vítejte na revoluci. Zdá se, že atmosféra je napjatá a ta dynamika tady je neuvěřitelná. Ehm, ani ne před rokem vlastně, na začátku letošního roku odcházející Eh, komisaři že, eh, řekli, že není možné ani eh, přípustné posilovat cíle pro rok 2030. V červenci Ursula von der Leyen se zavázala předložit plán na navýšení cílů pro rok 2030 na 55% za určitých podmínek, pakliže se tím ostatní budou řídit. A teď na vás tlačí 8 zemí, abyste se bezpodmínečně zavázali k 55%. Podívejte, já vám řeknu, z čeho mám obavy já u takovéto dynamiky. Já si dělám obavy z toho, že ten evropský Green Deal nás bude stát daleko víc, než kolik jsou naše společnosti schopny udržet. Bude to znamenat zvýšení cen všech základních lidských komodit, ať už je to bydlení, světlo, teplo, doprava nebo cokoliv jiného. Bude to mít negativní dopad na e, středně příjmové rodiny, a to už nemluvím o těch nejchudších, protože oni ponesou největší zátěž vysokých cen a vysokých daní. Vy jako sociální demokrat toto chcete? Chcete žluté vesty v celé Evropě? Jaká je vaše konkrétní odpověď? Vy jste tady hrozně hezky hovořil, ale my, než eh, si začneme stavět ten dům, tak si musíme spočítat, jestli na to máme. V první řadě, pane Vondro, my se známe už hodně dlouho. Já respektuji to, co jste dělal, když vaše země byla stále ještě diktatura, vy jste se osobně eh, angažoval, abyste proti tomu bojoval, ale v tomto se neschodneme. My jsme spolu eh, z úvodu hovořili a proto jsem na úvod zmínil otázku bydlení a sociálního bydlení. Pokud budeme lidem pomáhat zaizolovat si domy, možná třeba dát i solární panely na střechu, pokud jim pomůžeme podniknout další opatření, za která nemohou zaplatit sami, ale my s tím můžeme pomoct. Pokud uděláme toto, tak se jejich náklady na energii sníží výrazně a emise se také sníží. Já nechci schovávat, eh, respektive máte pravdu v tom, že pokud eh, uděláme kroky pro životní prostředí, aniž bychom se podívali na daňové systémy, tak se samozřejmě daně pro běžné lidi zvýší, ale eh, celá ta myšlenka spočívá v tom, že se zaměříme také na daňový systém, protože daníme ty nesprávné věci. Myslím si, že bychom měli členským státům začít říkat, že by měli ozelenit své daňové systémy To by mělo skvělý dopad na lidi střední a niž, nižší příjmové třídy. To jsou ty věci, o kterých musíme hovořit. Ale na druhou stranu, a e, o tom prosím přemýšlejte, pokud neuděláme nic, tak se podívejte, co se děje s naším klimatem. Podívejte se, co se děje s přírodními zdroji. Podívejte se na to, jak to bude vytvářet konflikty. A kdo zemře první, pokud naše města budou neobyvatelná? No ti nejchudší, protože se nebudou moci nikam přestěhovat, takže proto ano, jako sociální demokrat jsem pevně přesvědčen, že toto je ten správný směr vpřed. To jsou hrozně hezká slova, ale čekal bych, že předtím, než se k něčemu zavážete, tak budete znát, kolik to stojí. A kromě toho, eh, vám ta čísla úplně chybí. Eh, něco uděláme dobře, ale ostatní, Čína, Indie, Rusko, eh, Spojené státy americké, Brazílie, ti se k nám nepřipojí. Ono, vedení příkladem, to je hrozně hezká, idealistická myšlenka, ale je to neopodstatněné. Takže jaký je náš pákový efekt, abychom i je donutili nás následovat? Nevím, hodláte jim vyhlásit válku, pokud nás následovat nebudou? Stejné argumenty padaly, když Evropská unie vytvářela jednotný trh. Přesně ty samé argumenty. Vysoké standardy, bude to moc drahé, zbytek světa nás nebude následovat a a atp. A podobně jako u jednotného trhu, u vnitřního trhu, zbytek světa chce mít přístup na náš trh. Chtějí tady prodávat, chtějí tady obchodovat, chtějí tu být aktivní. Naše nejvyšší standardy budou světovými standardy, pakliže budeme jednat správně, ale samozřejmě zároveň tu je určitá slabina, pakliže nepřesvědčíme ostatní velké hráče, aby šli stejným směrem. Ale já jsem optimističtější než vy. Ano, Evropa má pouze 9% světových emisí, ale máme silný politický mix, který je přesvědčivý a který budou muset přijmout. Ani Číňané se nechtějí udusit, ani Číňané nechtějí, aby jim došla voda. Takže i oni se chtějí změnit a možná bychom tady mohli vstoupit do partnerství s nimi. V USA ano, federální vláda není na naší straně, ale promluvte si se státy nebo s městy, oni mají úplně jiný přístup. Takže určité přátelé ve světě máme, koalice bychom tvořit mohli a přesvědčit ostatní také. Jsem eh, silně přesvědčen, že je náš, naše morální a politická povinnost to zkusit. Nejen z našich vlastních důvodů, ale i kvůli mezinárodní stabilitě, protože nedostatek politik v této oblasti bude vytvářet konflikty, protože se velice brzy, pokud se nic nezmění, začne válčit o vodu. Děkuji mnohokrát a za GUE Silvia Modik. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, vážený pane Timrmanci. Domnívám se, že je poměrně překvapivé, když stále ještě čekáte na vědecké údaje pro definování cílu 55 Chceme-li dosáhnout toku mm, peněz z fondů eh, musíme přeci mít nějakou ideu o tom, jak by svět měl vypadat eh, v roce 2050 a nemůžeme si dovolit investovat ani peny jdoucí nesprávným směrem. A druhá věc, eh, kterou chci tady zmínit, je biodiverzita. My jsme slyšeli několik kandidátů za komisi a vidím, že biodiverzita nebyla příliš zohledňována. Jak se chcete vypořádat s globálním oteplováním? Musíme si uvědomit, že máme-li biodiverzitu na eh, dobré úrovni, musíme ji udržet i v rámci změny klimatu. A stále eh, ještě eh, se blížíme katastrofě, eh, když se podíváme na to, kolik druhů eh, je mm, ohroženo vymizením. A jak chcete tedy se chopit řešení těch zdrojů, těch příčin, pardon. Jasná indikace je toho, eh, co dělá již teď Evropská komise v záležitosti biodiverzity. Máme tady riziko, že přijdeme o jeden milion druhů živočišných, které obývají naši planetu. Když se podíváte na korálové útesy, polovina z nich umírá. Když se podíváte na strašné důsledky odlesňování, máme tady obrovskou naléhavost a já si myslím, eh, že eh, teď jsme součástí takového celkového probouzení se světa eh, tváří v tvář těmto rizikům, tak jak se to dělo také s klimatickými změnami. A jsou to dvě propojené záležitosti. Máme tady strašlivé eh, katastrofální dopady díky odlesňování a já bych chtěl, aby Evropská unie byla mimořádně dobře připravena v intenzivním dialogu s tímto parlamentem na příští konferenci v Číně na podzem příštího roku, abychom měli konkrétní návrhy na stole, aby se nám podařilo přesvědčit naše partnery, že musíme něco dělat pro udržení biodiverzity a, komunice, a komise také zveřejní e, prohlášení odpovídající, protože my skutečně v této oblasti potřebujeme mezinárodní partnerství, musíme být jenom součástí řešení, nemůžeme to vyřešit sami včetně toho způsobu, jak my například konzumujeme, aby to nemělo negativní dopad na biodiverzitu. Kiitoksia. Niin kuin CAP-järjestelmä, jossa tällä... Děkuji vám. Pakliže systém bude pokračovat tak, jak teď. Když se teď podíváme například na peníze, které jdou do společností, které pracují na základě fosilních paliv, Eh, tak ty nám jenom brání v tom, abychom dosáhli našich cílů, protože to jde naprosto proti těmto cílům. Jak můžeme tedy pracovat směrem k tomu, aby veškeré fondy eh, skutečně byly používány na splnění těchto konkrétních cílů? Eh, jste připraven, abyste tady změnil jednomyslnost těchto rozhodování, zejména zdaňování v energetické oblasti? Tady budeme potřebovat využít možnosti eh, tomu, čemu říkáme v angličtině pasarela. To znamená, abychom od jednomyslnosti přešli k rozhodování kvalifikovanou většinou. Ale teď spíš zásadnější bod k tomu, o čem jste se zmínila. Já mám odpovědnost, abych zabezpečil, a že komise jako taková už nebude dělat eh, protichudné záležitosti. A to je moje skutečně nejtěžší úloha, abych zabezpečil, že všechno, co budeme dělat, bude kompatibilní s naším cílem být klimaticky neutrální do roku 2050. A nemohl bych říci s dobrým svědomím dnes, že jsme již odstranili veškeré mm, kontradiktivní či rozporuplné politiky na komisi. To zdaleka ne. Všichni máme před sebou úlohu, protože i Evropský parlament má výbory, které se liší ve svých orientacích a musíme spolupracovat na tom, abychom skutečně zabezpečili, že od teď všechno, co se bude dělat, bude směřovat k vytváření udržitelné společnosti, kde budou všichni na palubě a proto musíme udělat revizi velkého, docela velkého počtu našich politik, domnívám se. Děkuji a teď jdeme k druhému kolu otázek. A opět začíná EPP. Slovo má paní Roberta Mecola. Děkuji mnohokrát. E, když se podíváme na legislativu pro zákaz e, plastu k jednomu použití, e, vy už jste hovořil o plastických lahvích na plážích, a na potenciály, jak zlikvidovat eh, plítvání umělou hmotou a také hlavně ve třetích zemích. Viděli jsme například, že globální obchod s plastickým odpadem eh, není zatím udržitelný a většinou je poměrně nespravedlivě koncipován a nepřináší to moc životnímu prostředí, akorát, že to prostě, že se odpad eh, transportuje přes půl světa a prostě přemístí se ten odpad jinam. Eh, co udělat? Co chcete udělat pro globální zákaz Mm, takovéhoto odpadu. A jak to budete vynucovat v jednotlivých členských státech a na mezinárodních forech? No, krátká odpověď je ano, musíme spolupracovat, musíme přinést přijít s novými opatřeními, protože se každý den učíme, jak nebezpečné jsou třeba mikroplasty. Myslím si, že pokaždé, když tady máme nové mm, studie výzkumu, mm, vidíme, jaké škody to činí na životním prostředí. Musíme také něco dělat v oblasti obalů. Myslím si, že bychom měli eh, zakázat eh, Eh, nadbytečné balení, eh, aby už neobsahovalo žádné tyto plasty na jedno použití. A musíme také zabezpečit, musíme se starat o to, abychom se podívali na odpad, který produkujeme sami. A teď vyvážíme do jiných třetích zemí náš odpad a já si myslím, že bychom se za to měli stydět. Měli bychom se starat o náš vlastní odpad sami. Nejlepší odpadky jsou ty, které sami ani nespůsobíme. Eh, prostě máme tady recyklaci, ale to není optimální řešení. Optimální řešení je, aby se vůbec recyklovat nemuselo, nebo aby se to dalo používat bez recyklací. Prostě sem musíme směrovat naše politiky a já počítám s vaší podporou. Děkuji vám mnohokrát. My jsme hovořili o Eh, eh, rovnosti směrnice o rovnosti a v roce 2019, jak se řekl ve svém úvodním proslovu, bylo řečeno, že z nečištění vzduchem způsobilo 400 tisíc předčasných umrtí ve světě. A to je velmi znekopojivé a týká se to také mé země Malty, kde tedy znečištění vzduchu skutečně ohrožuje životy rodin. Je to také problém na úrovni státu a členská komise může zahájit postup pro nedodržení Eh, eh, zákonů eh, tě, u těch zemí, které to nedodržují. Ale jakým způsobem chcete zabezpečit, aby skutečně komise vynucovala dodržování této směrnice na udržování kvality vzduchu. Pravidla jsou jasná a myslím si, že děláme mnoho pro to, abychom ta pravidla také eh, přinesly jednotlivé členské státy, ale to je také otázka dialogu s členskými státy a já jsem přesvědčen o tom, že když to členské státy sami podepsali, Eh, je to legislativa, která je naléhavě na zapotřebí, ale bohužel není aplikována v řadě států a proto komise bude muset být přísnější v zahajování těch postupů pro nedodržování mm, pravidel. Děkuji. Thank you for the SND group, Miriam Daly. Thank you, um, vice... Děkuji, paní Daly. Pane Timmermans, uh, paní předsedkyně Ursula von der Leyen řekla, že budete, budeme mít komisi, která zvýší ambice do roku 2030. Ale tak, jak se věci nacházejí dnes, tak ten stávající cíl ani nezahrnuje například emise z, z lodního sektoru. Tento sektor je stále vyloučen. Pokud tyto emise z lodní dopravy budou neregulovány, tak to naprosto um, zvrátí jakékoliv další úsilí o dosažení neutrality uhlíkové. Teď hovoříte o tom, že by se ETS mělo rozšířit i na námořní sektor a letecký sektor, další opatření eh, k tomuto sektoru, ale ve vašich písemných odpovědích jste řekl, že byste jednal na základě jakýchkoliv návrhů, které vzejdou z Evropského parlamentu, které hodlají rozšířit ETS i na rozšíření eh, námoř, do, k námořní oblasti. Já vás žádám, abyste ne, nečekal na pozici Evropského parlamentu. Jste připraven předložit legislativní návrh, který by vyloučil um, námořní emise v rámci přeskumu ETS při navyšování cílu do roku 2030. A ještě velice důležitá otázka pro nás, pro všechny, jakožto místo předseda zodpovědný za klimatické změny, jak zajistíte, že DG Klima bude mít plnou odpovědnost za implementaci a budoucí přeskum EU ETS, včetně rozšíření EU ETS na letecký a no, lodní sektor. K tomu poslednímu bodu, už jsem tu otázku dostala, nevím, jestli jsem odpověděl jasně. Samozřejmě, že za, že za to zůstanu zodpovědný a e, pode mnou komise pro dopravu a samozřejmě DG Klimat a je, já e, beru plnou zodpovědnost. Ale co se týče další otázky lodní dopravy, ano, ETS by se na to měla rozšířit, ale musíme také mít širší mix politik, to znamená, já chci mít zelené přístavy. Eh, chci, aby eh, si museli například brát eh, elektřinu z přístavu a ne něco, co se pálí ve, ve městech. A, protože oni často ty lodě a ty různé velké lodě pálí Eh, dost znečišťující palivo. Eh, čili přístup k zelené eh, elektřině a za to vy vypnete ty znečišťující motory. Takže to jsou i další opatření, například emise lodí, jak to používají, rychlost, kterou mm, se pohybují. Všechny tyto věci ke všem těmto věcem bude potřeba přihlédnout, protože už není přijatelné, aby lodní sektor byl vyloučen z těchto opatření protože tyto motory jsou velice znečišťující a bylo by to neférové vůči dalším sektorům. Dobře, já jsem z Malty, takže já chápu, že když eh, přistane velká eh, zámořská loď do přístavu, jaké to má dopady na občany. Nemůžeme už čekat. Žádáme okamžitá opatření, ale kvalita vzduchu byla zmíněna je tu jeden další důležitý sektor a to je silniční doprava. Zatím standardy CO2 byly nejúčinnější formou regulace. Budete se stavět proti jakýmkoliv plánům nebo doporučením na zahrnutí silniční dopravy do EU ETS a ráda bych eh, věděla, jak zajistíte prosazení stávajících standardů ze strany výrobců automobilů a pak samozřejmě část té rovnice eh, čisté mobility jsou baterie. Jak hodláte zajistit využití udržitelných baterií pro ukládání energie a dopravu? To byla celá řada otázek, já se je pokusím projít velice rychle. Takže dovolte mi říct velice jasně, my prosadíme emisní legislativu pomocí všech nástrojů, které máme k dispozici. Já myslím, že automobilový průmysl již přežil svou pozici Ehm, musí nyní eh, skutečně splnit eh, to, co si, eh, to, co si přece vzali, my k tomu přimějeme. K ETS v dopravě, vnitřní dopravě. Já v principu nejsem proti tomu, ale myslím, že by to mohlo být součástí mixu politik. Ale musím říct si velice jasně, nemůže to být jako, jako záminka pro to, aby se nedosahovalo cílu. To je nepřípustné. Je to daleko přímější prostě. Emise musí splnit emisní pravidla. A to neznamená, že by ETS nemohlo být součástí toho mixu, ale neměla by to být alternativa vůči normám. Nebo něco, co by oslabovalo emisní normy. To je nepřijatelné. A baterie, ano. Maroš Ševčovič v Junkrově komisi odvedl skvěl, obrovskou práci, abychom si uvědomili tu naléhavost v automobilovém odvětví, že potřebujeme víc baterií. A teď došlo k obrovskému e, nárůstu, kdy si Evropa uvědomila, že potřebujeme baterie příští generace, abychom nepoužívali samozřejmě suroviny, které jsou špatné pro životní prostředí, nebo se nedají najít, nebo vedou ke konfliktech někde jinde. A že to může e, sloužit k ukládání energie. Ale baterie je omezená. Není to jediné řešení pro ukládání energie. Budeme potřebovat další formy ukládání, například vodík. To bude jedna z forem eh, ukládání obnovitelné energie. prosím, jen jedna doplňková otázka, ne čtyři doplňkové otázky, protože jinak nemohu žádat pana eh, Timmermanse, aby to odpověděl v jedné minutě. Za Renew Frederik Federer. Děkuji, pane předsedo. pan ehm, místo předsedo nominovaný a přejdu do švédštiny. Takže má otázka se týká rovnováhy. Máme před sebou značný úkol pro toto legislativní období. Mnoho mezinárodních výzev, národních výzev při plnění pařížských dohod. Víme, co se děje v amazonských pralesech, sledujeme to s hrůzou a nemáme definitivní odpověď. Možná máme nějaké nástroje, kterými bychom to mohli řešit, ale zemědělský sektor je oblastí, v níž musíme usilovat o to, aby se předcházelo eh, odlesňování eh, v Amazony, ale vidíme odlesňování i u nás v Evropě. Čili dlouhodobě k tomu dochází i v jiných zemích. Jak z legislativního hlediska najdeme tu rovnováhu, která bude fungovat u nás, když to nefunguje jinde, jak můžeme zachovat biodiverzitu a použitelné lesnictví. Opravte mě, jestli se mýlím, ale jsem-li správně informován, tak máme dnes víc lesů než dřív, čili máme víc stromů, než jsme měli dřív. Ale nestačí to. Potřebujeme strategii. Strategii zalesňování a znovu zalesňování. A to způsobem, který nebude na úkor jiných cílů. Například zasazovat lesy na rašeliniště, to není příliš e, smysluplné. Jediné rozumné, co můžeme udělat, je mít celoevropskou strategii, která pomůže znovu zalesňování. A ti lidé, kteří jsou v lesnictví, se, e, vlastně v praxi, praktici, tak ti k tomu musí přispět. A pokud máme mít lepší Evropu, budeme mít pak silnější argument, když budeme hovořit s lidmi mimo, vně Evropy, kteří eh, se potýkají se stejnými výzvami. Když se podíváme na to, kolik lesů zmizelo, říkáme, že 80% je, aby vz, z, za účelem vzniku orné půdy pro zemědělství. V New Yorku jsem hovořil s aktivistou z Amazonie, který mi říkal, že pouze asi 15% té půdy, která byla odlesněna, se pak využije pro zemědělství. Čili je to ohromná, eh, ohromná ztráta, ohromné mrhání půdou a přitom se ničí eh, tyto úložiště uhlíku. Takže musíme eh, přesvědčit i země, které jsou váhavé, protože v tom vnímají příležitost k rozvoji. A někdy samozřejmě budeme muset přihlédnout k tomu, co dovážíme do Evropské unie a přesvědčit je, aby dělali jiné produkty, které nepotřebují odlesňování a udělat nějaká uspořádání ohledně těchto produktů. Já? Ano, já myslel, že mi pan předseda dá slovo, ale budu pokračovat tedy z vlastní iniciativy. Takže ty, ty části, které se týkají energie, jsou také zajímavé. Kde bude ta další fáze rozvoje? Musíme zachovat dlouhodobou rovnováhu a pokud jde o biodiverzitu také, ale i odpadní produkty lze použít jako zdroj energie. Můžeme možná udělat nějaký další krok, než abychom hovořili jen o omezování účinku, které máme. Můžeme přejít dokonce do k negativním emisím. Máte nějaký plán negativních emisí? Já myslím, že je to naprosto možné. Ale protože to je bio, neznamená, že to je dobré. Nutně. Například biopaliva Eh, napáchala spoustu škody v uplynulých letech. Takže potřebujeme biopaliva třetí generace, která mohou být eh, konstruktivní součástí našeho energetického mixu. Podívejte se třeba na letectví. Asi budeme třeba víc biopaliv, protože elektrická letadla, hm, možná mi schází představivost, ale myslím, že v blízké době se toho nedobereme. Takže pokud chceme, aby emise klesly, budeme muset mít trošku jiný energetický mix a v tomto kontextu biopaliva třetí generace by mohla sehrát důležitou úlohu v tom celém mixu. Ale nesmíme jen tak paušálně ně, něco odkývat, protože je to bio. Bio není vždycky dobré. Děkuji. A za EPP a paní McGuinness, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Timmermansi. Já se chci vrátit k vašim písemným odpovědí. Velice mě zaujaly vaše odpovědi týkající se zemědělství. Zatím jste se k tím nezmínil, eh, k tom, o tom nezmínil, ale také nová politika, eh, ta, eh, tedy od, od z farmy až na vidličku, to strategie. Možná mi můžete odpovědět k těmto politikám, jak budou do sebe zapadat. Rozpory v politice, to je zajímavá věc. A třeba zemědělství, potraviny, obchod. Eh, jaký máte, jakou máte kontrolu nad soutěžním právem? Protože jede, jedna z otázek, kterou jsem vyjádřil velice často, je, že soutěžní právo moc nedělá, když jde o to zaplatit veřejné zboží, zboží eh, potraviny, které jíme. Oni chtějí, aby to bylo levné pro spotřebitele, ale eh, levné z hlediska ceny vždycky neznamená, že je to skutečně levné. Čili jakou budete mít sílu i v těchto, v těchto otázkách? No, uvidíme, uvidíme. Ale politiky, které chceme rozvíjet, nebo já začnu trochu jinak. Vzhledem ke své profesní zkušenosti jsem se hodně zabýval společnou zemědělskou politikou už někdy od půly 80. let. Tak jsem starý. A vždy jsem viděl, že ti eh, zemědělci, kteří eh, trpí, jsou pak eh, zneužívání jako argument na ochranu politik, které prospírají, prospívají těm, kdo vydělávají hodně peněz. No a uh, zdá se, že pořád ještě uh, jsme tento problém uspokojivým způsobem nevyřešili. Já si myslím, že ten přesun politik, který zahájil Phil Hogan, nás nyní vede správným směrem. Velmi dobře vím, že nedosáhneme udržitelného prostředí bez zemědělců. Oni mohou být samozřejmě částí problému, ale nemusí. Mohou být, ale každopádně musí být součástí řešení. Jinak se příliš daleko nedostaneme. A myslím, že počátek společné zemědělské politiky byl o tom, abychom zajistili bezpečnost potravin pro Evropu po druhé světové válce. Ale nyní je cílem společné zemědělské politiky zajistit, abychom měli udržitelné, eh, udržitelné ne, dodávky eh, energie Eh, tedy potravin pro naší populaci. Takže musíme přejít eh, právě prostřednictvím této strategie eh, From Farm to Fork, kolik používáme energie, kolik používáme hnojiv, pesticidů, ehm, jestli to můžeme snížit, množství těch pesticidů, co se děje jinde, ehm, odkud bereme krmivo pro Eh, ta zemědělská zvířata ehm, a ta kvalita těch potravin, jestli je dostatečná, jestli to můžeme zlepšit. A jedna z otázek, eh, která jste zmínili, dalo by se argumentovat, že úspěch zemědělské politiky je o tom, že, nejkvali, tedy, že máme zaručené nejkvalitnější jídlo za nejnižší ceny. Ale někdy se musíme taky zeptat, neplatíme náhodou za jídlo příliš málo? Samozřejmě, říkáte, že někteří lidé mají málo peněz na jídlo, takže oni vás vyženou, když něco takového řeknete. Ale ta situace, tak jak teď e, stojí, v podstatě nezajišťuje dostatečný příjem našim zemědělcům. A to by nás mělo znepokojovat. A já to chci zdůraznit. Bez našich zemědělců nedosáhneme našich cílů udržitelnosti. Musíme najít společnou zemědělskou politiku, která podporí, podpoří naše zemědělce, která zajistí, Eh, jejich soutěžní pozici i z mezinárodního hlediska. A ty reformy, které zahájil Phil Hogan, nás nastartovaly tímto, v tomto, tímto směrem. Ověřme si, jestli to můžeme zlepšit pomocí tohoto principu z farmy až na stůl. Já nevím samozřejmě, co všechno děláme, jak tato strategie, jakou má vazbu na zemědělskou politiku, ale neodpověděl jste na moji otázku ohledně soutěžního práva. Je to klíčová záležitost? Samozřejmě naznačil jste, ale neodpověděl jste uh, úplně, protože je, je, myslím, že mi zbývá ještě pár, se, pár vteřin. v zásadě máte pravdu. Zem, příjmy zemědělců jsou prostě na dně. Někteří vydělávají dost, ale většina z nich málo. Ale já žiju samozřejmě rovněž na zemědělské usedlosti, mám nějaký příjem. Ale lidé se na to dívají a vy, oni vědí, že vy jste zodpovědní za jejich zemědělskou budoucnost. Co jim říkáte, jakožto zemědělcům? Uvědomte si, že e, oni, vy říkáte, že to slepu, sli, sledujete už 80, od 80. let. Dřív se říkalo, e, zrušte ty živé ploty, vysušte bažiny a nasypte na to prostě e, nějaké, nějaké hnojivo. Jak se to teď změní? Já samozřejmě mám silný závazek lid s lidmi mluvit a ukázat, jaké jsou eh, plány s tou strategií z farmy až na stůl. Co dělat s eh, pesticidy a hnojivy. Eh, snižováním emisí. A stejně jako dřív, Norman Holt musel přesvědčit zemědělce, kteří byli ze začátku naprosto skeptičtí je to součást historie evropské integrace, eh, kdy je nutno přesvědčovat lidi. Já eh, jsem přesvědčen, že cíle, tak je máme ve smlouvách společné zemědělské politiky, teď jsou platné víc než dřív. Je důležité, abychom na stůl dali udržitelné potraviny, aby zemědělci byli to zachovat zemědělský prostor eh, na venkově v dobrém stavu, udržet vztah mezi metropolitními oblastmi a venkovem a to nelze bez soutěžního práva. Já jsem neviděl přesně, co jste tou otázkou myslela, ale teď už chápu, že vy říkáte, že oni konkurují za ceny, které jim prostě nedávají dostatečný příjem s jídlem, které přichází z vně Evropské unie. Na to se budeme muset podívat a promluvit s našimi mezinárodními partnery, protože hodně z těchto potravin vzniká tím na úkor vlastně lesu. Takže to bude muset být součástí jakékoliv, jakéhokoliv obchodního vyjednávání v budoucnu. Myslím, že eh, na, velmi inteligentně budeme, budeme muset postupovat například při jednání s Mercosurem. Okay, please. <coughs> Mr. Vice President, stick to the two minutes. Prosím, dodržte eh, řečnickou dobu. A nyní za SAD Javier López. Bienvenido. Ah, bien... Vítejte v parlamentu znovu. Eh, pane místo předsedo Timmermansi, vy dnes, ale opakovaně i v minulosti jste opakoval, že potřebujeme ekologickou spravedlivou transformaci. A my jako skupina socialistů a demokratů právě obhajujeme, obhajujeme a obhajovali jsme právě tuto transformaci. Musíme být ctižádostiví nejenom směrem k dekarbonizaci, ale musíme být také spravedliví. Spravedlivá transformace rozdělí náklady, které to ponese a zároveň ale také e, přinese rozdělení si těch užitků, které to přinese, zaměstnanost a tak dále. Čili spravedlivá transformace, o níž usilujete. A já se chci věnovat e, tomuto základu. E, je třeba abychom tady skutečně zohledňovali sociální dopad tranzice, ne tolik technologie. Za druhé je třeba eh, uvědomit si, že je třeba, abychom prostě tady rozdělovali spravedlivě eh, a z fondu příslušného a musíme být schopni, abychom podmínili toto financování jedině za dodržování našich sociálních a ekologických cílů. Eh, já jsem v té nešťastné situaci, že Valdis Dombrovský už zodpověděl tuto otázku dnes ráno. Ehm, takže vidíte, že komise tady hovoří jedním hlasem. Samozřejmě eh, tady budou nové fondy pro tuto spravedlivou transformaci, ale musíme zabezpečit, že vytvoříme, já bych to nazval, mechanismus tak, abychom zabezpečili, že všechny nástroje a fondy, které máme v Evropské unie, eh, pracují ve ste- se čerpají ve stejném směru. A vím, no, řeknu to jinak. Některé z nástrojů, které používáme v této transformaci budou pro investice a to jsou věci, které jsou velice blízko trhu, jako Invest EU a Ecofund. A tam bude fond, tam bude jednoduché nebo jednodušší mobilizovat soukromé fondy. Ale v jiných oblastech, například doly, když horníci Eh, se musí, eh, budou muset hledat práci v této průmyslové revoluci, tak to bude vyžadovat si určitý čas a tady si nejsem tak jist, že soukromníci budou ochotni investovat do této oblasti a pak je třeba udělat takový mix eh, z evropských peněz a kofinancování s jednotlivými členskými státy, abychom kombinovali čerstvé peníze s kofinancováním za provázání s jednotlivými fondy, které už máme, ať je to zemědělský fond, eh, kohezní fond a tak dále, strukturální fond, abychom zabezpečili, že tady bude pomoc IEB, která byla nesmírně úspěšná v minulosti, aby tady byl obrovský přístup k těmto fondům pro tento spravedlivý přechod. A já si myslím, že právě tento mix by to mohl zajistit, protože já si myslím, že jinak nemůžeme dosáhnout tohoto cíle, když nepřesvědčíme lidi, kteří se musí měnit, že tato změna nebude pro ně znamenat ztrátu, ale užitek. Protože mnoho lidí si stále myslí dnes, že změna znamená ztrátu, ale my jim musíme ukázat, že tato změna může znamenat výhru. Například nové zaměstnání. Děkuji mnohokrát eh, za to, jak jste eh, tady vyjasnil ty zdroje. Ale další zdroj, o kterém se teď hovoří, a to vlastně jste zmínil také v písemných odpovědích, a to Eh, znamená, máme tady vlastně podniky, eh, které jsou, se nacházejí v ekologickém dumpingu, když se vystavují konkurenceschopnosti na globální úrovni. A budeme schopni, eh, aby vy například z pozice místo předsedy jste v rámci Evropského Green Dealu za krátkou dobu aplikoval tuto komplexní opatření. A za třetí, tento parlament už řekl, že by souhlasil s tím, kdyby něco takového jako zdaňování u přes hra, nebo jak Zdaňování uhlíku přes hranice. Ano, eh, já bych rád řekla našim mezinárodním partnerům, ano, my děláme tuto transformaci eh, s cílem do roku 2050, budeme realizovat tato a tato opatření. Tato opatření budou mít dopad na naše hospodářství a uskutečníte-li stejná či srovnatelná opatření a půjdete-li stejným směrem, OK, tak to můžeme dělat společně. Jestliže to nebudete dělat, pak samozřejmě nám nezbyde jiná volba, než chránit nás a naše hospodářství a pak budeme muset mít toto zdaňování uhlíku na hranicích EU. A budeme to muset analyzovat. E, domnívám se, že je absolutně nezbytné, když se podíváte, no představte si, e, máme tady ocelářský e, průmysl a mohli bychom využít, ale tato ocel bude daleko nákladnější než eh, ocel, která se vyrábí za pomocí uhlí v Číně eh, zatímco u nás se bude vyrábět za modernějších technologií. A proto budeme potřebovat tuto takzvanou carbon border tax, neboli zdaňování uhlíku na hranice e EU. Děkuji vám. Pane komisaři, vy jste hovořili, hovořil o spravedlivém přechodu, od spravedlivé transformaci, ale my vyžadujeme konkrétní činy. Francie a Německo eh, jsou mobilizovány nejenom Gretou Thunberg. A eh, chtějí klimatic, a říkají, že klimatická akce je porušování lidských práv. Vy nám tady slibujete eh, určitý díl, ale kde je ta koherentnost, když eh, všechny eh, vědecké zprávy nás informují o tom, že je třeba infra, investovat do plynárenství, kde je koherentnost, když jste vy se zmiňoval o odlesňování, které ohrožuje náš vnitřní trh. Pane komisaři, kdy hodláte poskytovat přímé a nepřímé investice do fosilních zdrojů, zejména do plynu? kdy hodláte uskutečnit závazná opatření tak, abychom eh, mohli zachránit naši přírodu, aby se nutil eh, podniky, aby to dodržovali. Jak už jsem řekl, eh, ty nejkomplikovanější úlohy, které mám, je právě vytvoření koherence mezi jednotlivými politikami. Rozhodně neskrývám, že to bude enormně obtížné. Vy sama jste indikovala, nebo jste už oznámila komplikovaný je takový případ, jak komplikované je to téma. Já se domnívám, že nemohu vytvořit prostě tu koherentnost napříč všemi politikami ode dneška za pět dnů, ale mm, už jsme uskutečnili určité kroky, například v přípravě legislativy na odstraňování této koherentnosti. Eh, říkám, je to jeden z nejkomplikovanějších, ale zároveň nejdůležitějších úkolů mého portfolia. Když říkáte, že přírodní plyn je problémem, ano, eh, to není zdroj udržitelné energie, ale je součástí té transformace, kterou je třeba dělat směrem k udržitelné energie energii. A e, máme tady také projekty, vy jste se zmínila o mé zemi taky, aby bylo možno e, vytvořit infrastrukturu e, i proto, abychom přepravovali vodík. A to budou technologie, které jistě se rychle mohou uskutečnit pro podporu infrastruktur, která například byla vytvořena pro pozemní plyn a to je naprosto eh, udržitelné, protože je to na základě vodíku. Čili to nejsou špatné zprávy, ale máte pravdu, budeme se snažit co nejrychleji se zbavit závislosti na fosilní energii. Já neskrývám, že to bude příliš komplikované, ale to je to, proč usiluji o vytvoření koherentnosti napříč všemi politikami. A když chci upozornit na to, kde jsou ty nekoherentnosti, tak já jsem přesvědčen o tom, že občané podpoří Evropskou komisi, když bude chtít odstraňovat tyto nekoherentnosti. Ale zatím tady ta nekoherentnost je, máte pravdu. Merci, mais... Euh, Děkuji. No, já asi zopakuji svou otázku. Počítáte a pakliže ano, kdy ukončit přímé a nepřímé investice do fosilních energií eh, a chcete zavázat naše podniky k tomu, aby konali v oblasti nebezpečí odlesňování, ale máme tady jiné formy povinností. Chcete jim dát povinnost snížit emise a počítáte s tím, že na ně uvalíte sankce, když to nebudou dělat, a e, budete také trestat ekologické zločiny? Děkuji mnohokrát za vaši odpověď. To je všechno? Um, je compte prendre... Ano. E, chci, hodlám učinit opatření e, týkající se subvencí do tradičních zdrojů energie. Dnes Nemám konkrétní odpověď pro vás. Dám tuto odpověď, až sanalizuji eh, ty možnosti, které máme. Domnívám se, že možnosti, které má Evropská komise, jsou poměrně limitované, ale chápu vaši otázku, je logická, koherentní, ale v současné době nemám pro vás kompletní odpověď. Eh, a ta další věc, eh, na kterou jste upozornila. Samozřejmě Evropská komise předloží Evropskému parlamentu návrhy, Eh, týkající se opatření pro ochranu biodiverzity v Evropě eh, protože co se týče podniků a jejich vlivu na biodiverzitu, domnívám se, že co by bylo možno učinit, je přeci jenom vytvořit transparentnost pro spotřebitele, pro naše občany, aby věděli, jestli nějaký produkt byl vyroben eh, v závislosti na biodiverzitě, na nějakém lese, anebo v závislosti na odlesňování. To už můžeme udělat. Eh, mohli bychom dokonce eh, dělat jiné věci, ale proto musíme nejprve udělat hlubokou analýzu důsledků. A kdybych mohl navrhnout nějaká opatření vzhledem k plastu a odpadu v eh, v těch nejbližších dnech nemohu to udělat. Nejprve musím udělat hlubokou analýzu a pak ty návrhy předložím Evropského parlamentu, aby to bylo koherentní. Čili nechci to nějak uspěchat, abych vám tady dával konkrétní opatření. Já jsem vás vyslechl, dobře jsem vás pochopil. Nejprve musím udělat analýzu, ale Evropská komise je ochotna po této analýze potom předložit možná opatření. Ja, Beňo. Za ID Aurelia Beňo. Pane Timmermansi, eh, vy jste předložil strategii biodiverzity do roku 2030 mezi Prosím, eh, zapněte si mikrofon, takže já začnu znovu. Paní von der Leyen předložila strategie biodiverzity do roku 2030 mezi cíly se jedná o ukončení ztráty biodiverzity, která souvisí s rušením a ničením ekosystému. Ale paradoxně je to právě politika Evropské unie eh, v oblasti obnovitelných paliv, která vedla například k odlesňování tropických lesů aniž by se zapomnělo například na dohody o volném obchodu, Eh, a jejich negativní dopad na životní prostředí. Jak chcete přeorientovat politiky Evropské unie eh, v oblasti trvalé a obnovitelné energie a v jakém případě byste byl pro zdaňování uhlíku v Evropě? Děkuji vám mnohokrát. Euh, no, no celá řada otázek eh, stejně tak jako vaše, právě cílí na tu nekoherentnost politik Evropské unie. A máte pravdu, že na to poukazujete. Protože občas eh, zavádět politiky s dobrým úmyslem znamená, že mají někdy jaksi kontraproduktivní účinek. Znovu opakuji, pro mě bude nesmírně důležité, a bude to součást mé práce, zabezpečit koherentnost politik. Ale naopak, já skutečně nevidím žádný rozpor mezi tím, co vy říkáte, co se týče biodiverzity a zavedení obnovitelných energií. Já se domnívám, že toto patří k sobě. A no, prosím vás, abyste mi indikovala, kde vidíte vy eh, ten rozpor a můžete mě klidně opravit. Já jsem vám eh, k dispozici, abychom spolu diskutovali o tom, jak je možné vyřešit tento problém. Ale skutečně snížení eh, skleníkových plynů, snižovat oteplování, snižovat mizení biodiverzity, to jsou věci, které musíme dělat společně a sice eh, naléhavě. Děkuji vám. Eh, v této logice obnovitel eh, trvale udržitelného rozvoje, jak chcete progresivně postupovat eh, v odklonu od fosilních energií a jak chcete eventuálně zrušit dotace do fosilních paliv. Eh, neriskujete, že vytvoříte nevýhodné podmínky pro podniky a paradoxně zase upřednostněte zvýšení dovozu z jiných částí světa? Eh, je absolutně nezbytné snížit a odstranit subvence, které jdou z, ještě do fosilních paliv. A já si uvědomuji, že proto bude třeba předkládat naprosto konkrétní projekty a zcela jasně definovat etapy, o kterých je možné diskutovat s členskými státy, ale to je jedna z těch nejzjevnějších, jeden z těch nejzjevnějších rozporů, který je třeba odstranit. Hmm, to, co říkáte o mezinárodním obchodu, Stejně budeme mít v Číně konferenci o biodiverzitě, ale stejně tak jednání, které budeme mít ve vyjednávání tedy dohotovolném obchodu, jako například s Mercosurem, přání je zabránit dovozům, aby se zabránilo právě té otázce, o které jste hovořila. A v dohodě s Mercosurem Eh, zejména mm, z Brazílii jsme ji zavázali, aby dodržovala eh, v Paříži stanovené cíle a to je nesmírně důležité. Thank you for ECR. Za EKR. Anna Zaljevská. Já vás zdravím. A mám některé specifické otázky. V Polsku říkáme, že dobré, eh, dobrý úmysl vždy nestačí. A proto mladí lidé, kteří protestují v ulicích, oni chtějí slyšet konkrétní řešení a zdroje i financování. První otázka se týká oznámeného nového klimatického zákona. Mě by zajímalo, jak, eh, jaké budou jeho principy a pár slov ohledně toho, jak eh, se to srovnává s tím 40% snížením od roku 2014, eh, což se většině státům nepodařilo. A jak by to potom vedlo k něčemu dalšímu? A to, ten princip one in, one out, to znamená, jaké stávající legislativní nástroje by byly odstraněny z, eh, z našeho systému Hovořil jste o spravedlivé transformaci, ale pouze v 5, miliard, 5 miliard je vyhrazeno na tento fond um, pro všechny členské státy. My potřebujeme stovky miliard jen v Polsku, aby byla tato transformace spravedlivá. Eh, třeba v Polsku. Budete hovořit s EIB, s Evropskou investiční bankou. Oni chtějí být zelení už dnes, ale přitom říkají, že by třeba nefinancovali zemní plyn ten záměr toho, tohoto klimatického zákona, klimatického práva je, aby se vtělilo do zákona to, že do roku 2050 mají členské státy dosáhnout klimatické neutrality. Pokud z toho uděláte zákon, tak ehm, když se pak eh, podíváte z 2050 do dnes, tak uvidíte, jaké je nutno přijmout opatření, abyste se, abyste se tam dostali. A takže by to mělo vnést maximum jasnosti do těch kroků, které budeme potřebovat do roku 2050, abychom se tam dostali. Je to jakýsi právní závazek členských států, aby udělali to, co je nezbytné v členských státech na základě svých národních plánů. A já jsem přesvědčen, že to bude nedílnou součástí uh, toho politického mixu příštích let v Evropské unii. A jsem rovněž přesvědčen, že i v Polsku je a existuje velká podpora populace dělat něco s klimatickou změnou. Že je souhlas ohledně toho, že s tím se něco musí udělat. A mě povzbuzuje výzkum veřejného mínění v Polsku, to, jak mladí lidé i v Polsku jsou mobilizováni, i vy sama jste to zmínila, že se mobilizují v této otázce a e, já to vnímám s e, velkým obdivem. Ten klimatický zákon nám dá jakýsi rámec, který potřebujeme naléhavě k tomu, abychom zdisciplinovali členské státy k tomu, aby vypracovali dostatečně konkrétní plány, které nás dostanou tam, kam potřebujeme být v roce 2050. Některé členské státy už část této práce provedly, jiné tak ještě musí učinit. Takže já myslím, že je to ten optimální rámec, který můžeme mít pro naši společnou budoucnost. Princip one in, one out. Maroš Ševčovič už se toho dotkl ve svém slyšení, ale možná vy jste tam nebyla. Je to globální přístup k této problematice. Jak jsem řekl již před pěti lety, je to uh, o lepších právních normách, ne o deregulaci, ne o snižování standardů, Chceme standardy, aby, aby norm, standardy byly vyšší, ne nižší, ale chceme tak zároveň učinit s minimem administrativní zátěže a to zejména na ty, kdo, kdo musí s tou legislativou pracovat. Učinili jsme velký pokrok v uplynulém volebním období i díky parlamentu, který nám pomohl mezi instituční dohodou o lepších právních normách, ale zbývá ještě velký prostor ke zlepšení v této oblasti a to Máro vysvětlil. Ale rozhodně si nic nenamlouvejte. Budeme potřebovat regulaci v této oblasti. Není to eh, něco, o co se trh postará sám. Budou potřeba regulace a to i evropské regulace. Ano. Nicméně jste úplně neodpověděl přímo. Jde o eh, debatu vlastně o penězích, o specifické eh, doložky v tom klimatickém zákoně. Já se snažím vlastně poukázat na určitou absurditu, které čelíme mm, na, v každodenní realitě. Například eh, balíček mobility byl vlastně uzavřen jako proces. Nebudu zacházet do podrobností, jak to probíhalo, ale nemělo to nic společného s evropskou solidaritou. A přitom to klíčové je, že v podstatě bude emisí víc protože velká auta budou muset jezdit zpátky, prázdné nákladáky, jenom z důvodu rozhodnutí Evropského parlamentu. Ano, ano, vy jste, já skutečně to beru zpátky, ptala jste se na peníze. 4,8 miliard, to je částka, kterou, myslím, Evropský parlament vyčlenil za tímto účelem, už vás vidím, to je ta částka, o které je řeč. A to je, je, je naprosto klíčové, aby ta transformace, zejména v těch zemích, které zatím závisí na uhlí, tak tam budeme potřebovat daleko víc fondů, než to, co zatím bylo vyčleněno v rámci tohoto fondu pro spravedlivou transformaci. Ale je mi naprosto jasné, že uhlí není budoucnost. Takže musíme najít řešení tohoto problému. A ty oblasti, které těžce závisí na uhlí, ať už v Polsku, Slovensku, Španělsku, Řecku nebo Německu, mají právo na evropskou solidaritu, protože eh, a já, já si myslím, že bude potřeba mobilizovat tyto fondy. Dokonce přilednout i ke stávajícím fondům, které můžeme přesměrovat za tímto účelem. Co pak se nám nepodařilo? Eh, nepodařily skoro zázraky v Polsku, skrze strukturální fondy a fondy soudržnosti v uplynulých deseti letech? Já myslím, že ano. Podívejte se, jak se polská společnost transformovala. Podívejte se na míru hospodářského růstu, na které, eh, kterou by mohlo mnoho zemí eh, závidět. Podívejme se na eh, budoucnost mladých Poláků. Bude muset Polsko provést tuto, tento přechod, tuto transformaci z uhlí na něco jiného, ale my, budeme, my můžeme říct, budeme stát při vás, a seženeme prostředky na tuto transformaci. Já jsem se nevěděl, co se může stát, když se to udělá správně. Děkuji nyní. Za PPP Angelika Niebler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane Timmermansi. Evropa má stále ještě silnou energetickou základnu u nás v Evropě se stal ještě díky bohu vyrábí ve strojírenství, v chemickém průmyslu, v automobilovém průmyslu, papírenství, výrobě cementu, ocelárny máme a tak dále. Jak chcete zabezpečit, aby prostřednictvím Evropského Green Dealu nedošlo k deindustrializaci Evropy zcela konkrétně, jakým způsobem chcete dosáhnout toho, Vlastně, aby zůstala zachována evropská průmyslová základna a aby malé a středně velké podniky zejména tím byly posíleny a nikoliv oslabeny, protože i vy dnes i v písemných odpovědích jste o tom hovořil. Já nevím, eh, hovořil jste o té eh, Carbon Border Tax a já tedy si nemyslím, že to bude tedy řešení. Doufám, že to nedopadne tak, jako se průmyslem solárních panelů. Tady jsme před deseti lety hm, měli pět nebo deset eh, špičkových výrobců v Evropě a teď už tady nemáme ani jeden jediný podnik, který by vyráběl v této oblasti. Co chcete tedy udělat pro tyto podniky? na kterých závisí e, pracovní místa. Já si myslím, zejména když hovořím s aktéry z průmyslu, ti jsou za to, že musíme udělat tuto transformaci a také se domnívám, že kontinent jako první tuto transformaci udělá a že z toho vyjde jen to nejlepší. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že tím, Čím déle budeme lpět na starém průmyslu, tím obtížnější bude provedení této transformace. A my v Evropě jsme, domnívám se, nejlépe vhodní k tomu, abychom to sorganizovali na úrovni, která má také smysl. Ale k tomu samozřejmě občas potřebujeme také ochranu našeho průmyslu. Musíme ho chránit, ale většinou Musíme také podporovat náš průmysl, aby se osvobodili od závislosti starých energetických zdrojů. Já jsem se zmínil o té skutečnosti už, že například evropské ocelárny aktivně se pokouší, aby začaly vyrábět nezávisle na fosilních palivech, že se aktivně zasazují o to, aby možná mohly používat vodíkové Eh, vodík a to je něco, eh, co teď už začín, se zdá být reálné. Já jsem přesvědčen o tom, že Evropský průmysl pochopil, že tato transformace je nutná i pro pracovní příležitosti budoucnosti. Jsem přesvědčen o tom, a teď už je to vidět například v USA, že ne sice ne na federální úrovni, ale v podnicích v USA, také dospěli k tomuto závěru. Vidím to také v Číně, tam se to masivně a velice rychle mění. To, co my jsme promeškali, to je internet. Eh, tady jsme si mysleli, že se jedná o telekomunikace, ne o internet a to byla obrovská chyba co jsme ještě, ale co, se, co jsme nezameškali, je trvale udržitelný průmysl. Já si myslím, že Evropa má dobré šance být úspěšná, budeme, zbavíme-li se závislosti na fosilních palivech, abychom vyráběli také energetické dobrá paliva, ekologicky nezávadná a abychom například se také zavázali k tomu, že budeme zavádět všude 5G abychom se osvobodili od tradičních motorů, abychom také co nejrychleji zlepšovali naši infrastrukturu. To, co je třeba udělat na železnicích, to je obrovský úkol. A to všechno je evropský průmysl. Já tedy, já tedy jsem si jist tím, že to můžeme zvládnout, i protože jsem naprosto pevně přesvědčen o tom, že v celém světě neexistuje žádná alternativa. A kdo to učiní nejrychleji, bude také nejrychleji mít ty první úspěchy. To prokazují veškeré studie, že, existuje, že bude existovat extra růst v Evropě, když ten, tu transformaci uděláme co nejdříve. Děkuji mnohokrát. No, všechna čest vašemu optimismu, ale mohu jenom říct, si, dokud jsem tady sledovala tu debatu, tak jsem pořád slyšela hodně o regulaci, regulaci a rozdělování, ale já si myslím, že potřebujeme spíše investice do výzkumu a inovacích, ale to zatím jsem k tomu moc neslyšela. A vy jste se také oslovil o těch 9 světových emisí, které pocházejí z Evropské unie. USA, jeden z největších emitentů, a USA vystoupilo ze závaznosti klimatických cílů. Čína sice investuje do obnovitelných zdrojů, ale Číňané e, také Eh, půjčují miliony miliony dolarů a staví i uhelné elektrárny po celém světě. Eh, čili eh, budete také upozorňovat tyto emitenty největší ve světě na jejich závazky. Mm, já si myslím, že je třeba dospět k dohodě. USA chce jít stejným směrem. Myslím si, že tady v USA se jedná o veliký rozdíl mezi tím, co se děje na federální úrovni, co se praví na, říká na federální úrovni a co zažíváme s jednotlivými severoamerickými městy a regiony. Tam už máme celou řadu spojenců, kteří vědí, kudy se to má ubírat. Ale musím upřímně říci, že jsem také pocitoval, když jsem byl před několika týdny v New Yorku, že těch velkých průmyslových států je jich příliš málo, které by řekly ano, my se také pustíme do té transformace, jako to dělá Evropa. Hm, máme tedy skutečně velký úkol, abychom přesvědčovali i jiné na světové nebo mezinárodní úrovni, aby do toho šli také. Ale opakuji, jsem přesvědčen o tom, že nemáme jinou volbu. Musíme se pustit do té transformace, ale budeme-li to spožďovat, tak se nám nepodaří zabránit eh, tomu zahřívání nebo eh, spíš snížit zahřívání, omezit zahřívání planety na 1,5 stupně. Myslím si, že před námi je obrovská úloha mm, pro příští měsíce a roky, abychom přesvědčili ostatní mezinárodní partnery. Co se týče Číny, tady jsem poměrně přesvědčen. Já si myslím, z USA lze leco dělat, ale je to obrovský úkol. To máte naprostou pravdu. Pane Timmermansi, dodržujte čas. Teď Renew, Jan Noajtema. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dobrý večer, pane Timmermansi. Hodně jsme hovořili o legislativě a o rozpočtu, ale předřečnice hovořila o inovacích, o tom jsme zatím nemluvili. Je extrémně důležité, abychom měli nové nápady nápady, které možná zatím neexistují, ale které mohou být řešením pro naše klimatické a environmentální cíle. A já v praxi velice často vidím, jak stará legislativa, 20-30 let stará, nebo pravidla, která jsme měli a nejsou úplně jasná, často protichůdná. A myslím si, že je nutné, abychom v EU měli větší marži pro experimentování s novými nápady. Takže má otázka pro vás je, jak zajistíte, aby v Evropě bylo posíleno klima inovace, zejména pro startupy a malé a střední podniky. Další otázka je, eh, možná některé inovace jsou tabu, třeba jaderné technologie. Ne, tabu žádná nemáme. Ovšem je potřeba, aby všechno bylo podloženo solidní vědou. A jaderná energie ta je oblast, kde se hodně investuje do bezpečnosti. My máme ten velký evropský projekt Nevím, jestli říkáte, že zde je určitá tenze mezi legislativou na jedné straně a mezi inovací na druhé straně. Jste skutečně přesvědčen o tom, že automobilový průmysl méně inovuje nebo za poslední léta tak málo e, inovoval, protože mu stála v cestě legislativa? Já myslím, že ne. Myslím si, že jsme inovaci různým způsobem podpořili. A urychlili jsme něco, co mělo začít už dávno. Legislativa a tvorba norem, to může inovaci podporovat. Ale samozřejmě s vámi souhlasím, že eh, podobně jako v minulosti, musíme poskytnout určitý prostor pro nové iniciativy. Máme sedmý rámcový program, který tím směrem jde. A jako holandian musím říct, že pro Holandsko to bylo velice prospěšné. Máme obnovitelné energie, fantastické projekty, které díky tomuto systému mohly vzniknout. A když už hovoříme o obnovitelných energiích, hovořil jsem o různých projektech a viděl jsem jednu novou inovaci v nedávné době, kde se používá solární energie, e, za pomocí které se vyrábí vodík. Přímo, aniž byste potřebovali vodu. Takže to jsou takové ty nápady, které se nakonec mohou zhmotnit já sám bych strašně rád věděl, co chtějí startupy dělat. Mým záměrem je provádět kontaktní kampaně a zjišťovat nové informace. Jedině tak můžeme něčeho v příštích letech dosáhnout. A v tom je síla Evropy. Obnovitelné energie jsou energie, které nelze relokovat. Je potřeba je vybudovat lokálně. Solární panely, panely musí být na střechách ale auta jsou konkrétně v Evropě, takže můžeme mít pozitivní dopad na pracovní místa a malé střední podniky v Evropě. Řekl bych, že je velice důležité mít podporu lidí, aby ti to chápali, že nebudeme investovat do věcí, o kterých se nakonec ukáže, že to bylo naprosto zbytečné. Musíme zajistit, že pracujeme pro malé a střední podniky a startupy. Pro ně je velice složité investovat do zelených novinek, například v zemědělství. Eh, tam vidíme zprávy, například eh, zprávu, která byla nedávno vydána v Holandsku, v tom smyslu, co bude všechno potřeba udělat tam. Ale ten projekt z farmy až na stůl je obrovský projekt. Spousta zemědělců chtějí dělat věci třeba organicky, ale zkrátka a dobře na trhu není poptávka, která by jim pokryla ty dodatečné náklady. Jak můžeme zajistit, že zemědělství nebo kdokoliv jiný se nebude nakonec redukovat kvůli tomu, že trhy to nebudou chtít? Jak jsem před chvílí říkal paní McGuinness, v tomto konkrétním ohledu je mnoho potenciálu, který zatím nebyl využit. Podíváme-li se na sektor zemědělství jako takový, zemědělci jsou chytří. Oni dobře vědí, že se musí změnit. V Holandsku jsme e, viděli, že tam je hodne, hodně, mm, hodně velký objem zoufalství. Pokud se to vyeskaluje, tak možná zemědělci půjdou do ulic. Je potřeba na evropské a národní úrovni vzít iniciativu do ruky a říct si ano, můžeme pracovat tak a tak. Já nevím, s hnojivy můžeme udělat toto, s krmivy můžeme udělat tamto a zároveň můžeme snížit emise. Podíváme-li se na nové plodiny, podíváme-li se na eh, extenzivní, spíše než intenzivní zemědělství, které je samozřejmě eh, žádanější, protože má menší dopad na životní prostředí. To se musí v příštích letech explicitnit. To je nedílnou součástí programu z farmy až na stůl. Musíme lidem poskytnout výhledy. Musíme firmám v Evropě poskytnout výhledy a, firma, a, a komise se v tom toho hodlá angažovat. Děkuji za nezapsané. Eleonora Evi. Děkuji, pane předsedající. Já jsem tady. Dobrý večer, pane místo předsedo. Já bych se chtěla vrátit k otázce subvencí fosilních paliv. Je to téma, ke kterému se musíme vrátit, protože na evropské úrovni, protože komise dává 55 miliard euro ročně na tuto problematiku. Já si myslím, že velká část odpovědnosti leží na bedrech členských států. Ty klimatické cíle jsou ambiciózní, jsou vágní, jsou zmatené, jsou nejasné. Naštěstí i mezi členskými státy jsou určité výjimky v tomto ohledu. Naštěstí mohu říci, že Itálie je v tomto směru spíše výjimkou než pravidlem. Ale před námi je strašně moc úkolů, strašně moc práce. Chci se zeptat, co hodláte přesně dělat eh, ve vztahu k členským státům, abyste se tohoto problému zbavili. A potom mám ještě jednu otázku. A tady jde o obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Například některé mohou hodně investovat bez eh, pocítění nějaké, eh, nějaké nevýhody, a zatímco jiné si to dovolit nemohou. Jinými slovy, některé státy mají lepší východisko pro řešení sociálních a klimatických problém. Takže se chci zeptat, zda eh, není na čase vyjmout investice do boje proti změně klimatu a do sociálních otázek z toho rozpočtu, z toho výpočtu eh, pro jednotlivé fiskální základy členských států. Děkuji vám. Já bych řekl, že pokud chceme, abychom se všichni dostali do té situace carbon neutral, tedy do té klimaticky neutrální situace v roce 2050, tak každá země bude muset mít nějaký projekt, jak se tam hodlá dostat. Pokud ten projekt bude mít, bude muset také vysvětlit, co přesně udělá, aby se tam dostala. A my budeme muset pečlivě sledovat, co si sepsali a budeme jim muset pomáhat pomocí investic, aby se dostali tam, kam se dostat chtějí. Takže já si myslím, že toto bude velice dobrý nástroj pro komunikaci s členskými státy, abychom viděli, co mají, jaké projekty a kam se a jak chtějí dostat. Co se týká druhé otázky, a tu jsem teď zapomněl, vyloučení zelených investic z výpočtu deficitu z paktu stability. A no, možná, protože jsem holanděn, jsem to tak nějak opomněl. Už dnes eh, Valdis Dombrovskis naznačil, jak se věci budou mít v této věci. Když eh, se podíváme na hospodářský rozvoj našich členských států, musíme zohlednit také všechno to, co nám pomáhá vytvořit udržitelnou společnost. Takže Toto jistě bude součást analýzy hospodářské situace v členských státech, ale já bych nechtěl navrhovat vyloučení určitých investic eh, takto všeobecně z fiskálních pravidel Evropské unie. No, dobře, dobře, díky za odpověď. Teď ještě jedna věc. A to se týká něčeho, čeho už jste se dotkl, to, to je ta strategie z farmy až na stůl. Protože stále častěji se objevují vědecké důkazy, které nám říkají, že intenzivní zemědělství, zejména průmyslové zemědělství, představuje obrovský tlak na přírodu, na biodiverzitu, ale také na otázku eh, emisí. A já se chci zeptat na finanční otázku celé věci. Je dobré používat veřejné peníze na financování intenzivního zemědělství? Nebylo by lepší produkovat méně, ale lepší kvality a produkovat obecně více zeleniny a ovoce spíš než masa? No ano, toto je otázka, která často zaznívá i od zemědělců samotných. To není něco, co by eh, Evropa někomu vnucovala, to je otázka od spoda, aby se tak řeklo. Musíme se podívat na společnou zemědělskou politiku eh, i z této perspektivy. Jakým způsobem zajistíme evropských, evropským zemědělcům budoucnost? Budoucnost, která bude založena na dobrých potravinách, které neznečišťují. Otázka intenzity zemědělství tak bude velice důležitá, ale toto už bylo součástí reform Junkrovy komise. Bude to samozřejmě součástí i strategie z farmy až na stůl. Děkuji za SAD Simona Bonafé. Děkuji. Pane místo předsedo, já se chci vyjádřit k bodu, který právě byl zmíněn, ale je naprosto zásadní. Jinými slovy, jde o vztah mezi tím Green Dealem a úrovní investic, kterou budeme mít k dispozici. Pokud chceme realizovat nový Green Deal, musíme začít pracovat horizontálně na celé řadě sektorů. Na mobilitě, dopravě, udržitelné infrastruktuře, musíme pracovat na průmyslu, například na nových výrobních procesech, které budou eh, zdroje využívat efektivněji, ale a o tom už jste vy také hovořil. Musíme pracovat také na eh, metodách udržitelnosti pracovních míst, eh, zejména pracovníků, kteří pracují v těchto znečišťujících profesích a budeme jim muset najít nějaké profese nové. A to všechno si bude žádat obrovské investice. Jenom u pařížské dohody se odhaduje, že to bude něco mezi 100 a 200, 200 miliardami euro. Vy jste už hovořil o soukromých investicích a investicích EU a to kofinancování, ale eh, nezapomínejme, že budeme potřebovat také spoustu evropských a národních veřejných peněz. Má otázka je velice jednoduchá. Jaké máte představy k tomu, aby se zajistilo, že budeme mít eh, dostatečnou kvótu v evropském rozpočtu, abychom ten Green Deal vůbec ufinancovali? Děkuji. Když hovořím o spravedlivé transformaci, o Fondu pro spravedlivou transformaci uvnitř komise, tak hovořím také o mechanismu pro spravedlivou transformaci. Musíme totiž zajistit, že všechno to, co děláme, půjde stejným směrem. A to hovořím teď o všech fondech, které máme k dispozici, hovořím také o kofinancování ze strany členských států. A tady si myslím, že máme ještě před sebou hodně práce, protože, jak velice dobře víte, tyto fondy vždy pracují podle nějaké své vlastní logiky, občas eh, obsahují nějakou doložku o tom, že 25% jde na nějaký konkrétní druh projektu, ale my chceme, aby 100% všech fondů šlo na tuto jednu konkrétní věc. Eh, což tedy alespoň bude první krok. Pak uvidíme, jestli někdo bude chtít jít nějakým jiným směrem. Já vám dnes toto ujištění dát nemohu, takže máte pravdu, jenom pro otázky Paříže budeme potřebovat zhruba 200 miliard ročně, prosím pěkně. Chceme-li navíc bojovat eh, s otázkou snižující se biodiverzity, s kvalitou vzduší a tak dále, tak budeme potřebovat peníze navíc. A musíme být realističtí. Ten eh, celek víceletého rozpočtu nebude eh, nějak významně vyšší než to, co navrhla komise Evropskému parlamentu. Ono bude velice složité přesvědčit členské státy, ale pokud uděláme alespoň toto, tak v rámci těchto fondů dojde k určité reorientaci, která nám dává určitou možnost podívat se na to, zda to všechno, co děláme, může jít stejným směrem. Já si myslím, že e, toto je jediná možná odpověď, kterou vám teď mohu dát. Děkuji vám mnohokrát za odpověď. Tak a teď tedy k těm soukromým investicím bude nutné vytvořit nějaký stabilní a jasný legislativní rámec, aby bylo jasné, co a za jakých podmínek je možné na evropské úrovni považovat za udržitelnou investici. To není váš úkol, bude to úkol váš a komisaře Gentiloniho a Dombrovskise. se. Já se chci zeptat, jakým způsobem budete spolupracovat s nimi na tom, aby komise naplnila tyto své ambice, že tedy bude existovat eh, jasný legislativní rámec pro ten nový Green Deal, jak na evropské, tak národní úrovni. A Poté se chci zeptat, jaká bude role Evropské eh, investiční banky a toho, že se tato banka má změnit na Evropskou klimatickou banku. Jakou roli teda bude, tedy bude hrát tato banka v těchto investicích? Jak se na nich bude podílet? Já jsem si velice pečlivě přečetl to, co tady řekl Paolo Gentileoni a eh, pan Dombrovskis. Oni tím stejným směrem jdou, takže my se na tom naprosto shodneme a pracujeme společně. Existuje rozhodně dobrá vůle s tímto začít, všichni jdeme stejným směrem a chtěl bych jasně říci Evropskému parlamentu, že toto možné je. Co se týká vaší druhé otázky, já už jsem hovořil s předsedou eh, Evropské investiční banky a i on má velké ambice jít tímto směrem, takže já si myslím, že tato banka eh, po úspěchu Junkrova plánu je připravená přesně popsat, co hodlá dělat s těmi investicemi, které budou umožněny, které půjdou tímto směrem a e, jasně může říci, jakým způsobem hodlá pomáhat členským státům zaměřit se na budoucnost. Takže i zde e, mohu říci, že jsem optimistou, protože bych řekl, že máme e, s tou Evropskou investiční bankou velice specifické vztahy, aby se mohlo jasně ukázat, že ty investice třeba už v příštím roce nebo možná v letošním roce budou připraveny. Nevím přesně kdy. Děkuji. Děkujeme za EPP Jens Gizeke. Krásný dobrý večer, pane Timmermans, je hezké, že jste s námi. Já jsem si bedlivě přečetl váš dopis pověřovací, teď vám naslouchám, ale ještě jste mě nepřesvědčil, ale ještě máte trochu času. Vrátím se k fondu Just Transition, čili pro spravedlivou transformaci. Hovoříte o tisících miliardách eur v jedné dekádě. E, politika se musí odrážet od sledování reality. A myslím, že tady se musíme podívat, zda i na radě přesvědčíte tam dámy a pány, aby investovali sem peníze. Když hovoříte se členy dopravního výboru, vidíte politiku, mm, e, že dostává stále, politika dává dodatečné překážky e, dopravě a otázka refinance refinancování. Když prostě ten mezinárodní sektor odeberete, chcete ty peníze používat podle eh, svého. Mně jde o to, abyste využil inovační sílu v těch sektorech, jako je letectví a lodní doprava, abyste to tam nechal. To je alespoň perspektiva našeho výboru pro dopravu. No jo, ale musíme také hovořit samozřejmě o ekologických škodách a o tom, co zůstává v evropském rozpočtu a co jde zpět členským státům. Zdá se mi logické, že to, co máme na příjmech, také používám pro to, abychom zlepšili přechod i v těchto sektorech, které jste zmínil, ale nechápu, že bychom se měli tvářit, jako by lodní doprava a letadla byla už tak přetížena, že je třeba, abychom postupovali opatrně. Jak je možné vysvětlit občanům, že když jedete autem, eh, tak se platí daň z pohonných látech. Když jedete po železnici, musíte platit taky za to daň, ale e, za let nemusíte platit žádnou daň, no tak to nelze jak si vysvětlit. Tady je třeba e, e, při zdaňování postupovat trochu spravedlivěji, protože to by prospělo celé společnosti, když to tak uděláme. A doufám, že jste také slyšel, když jsem na začátku řekl, že se nejedná o to eh, dostat lidi z aut, ale postarat se o to, aby jezdili auty, která již nebudou znečišťovat životní prostředí. A to se nám může podařit jako Evropanům v příštích letech No a také u lodní dopravy viděl jste, jaké strašné znečištění způsobuje lodní doprava. To jsme si snad zajedno, že dokonce snad i v Evropě něco budete, bude moci dělat. Viděl jste, co se děje v Hamburku, když tam prostě přijíždí loď do přístavu, ať už je to výletní loď, loď nebo nákladní loď, jak to tam znečišťují, že to je nesnesitelné. Musíme se postarat o to, aby k tomu už v minulosti nedocházelo. Tak doufám, že v tomto jsme si zajedno. No jistě, tady jsme si zajedno jedno. To tež se děje v Amsterdamu i v Hamburku, ale tam se právě dělají inovace, ale peníze pro ně tady musí být. Ono je to takový jako puzzle a to se musí dát dohromady. A navážu na otázku Ester Lange, protože tam jste hovořil spíš jako o tým, jako že jste týmový hráč, že musíte spolupracovat s paní Vestagerovou. Mm, e, víte, že v Rumunsku v současné době se hledá komisař pro dopravu. E, e, jste spíše týmovým hráčem, anebo prostě budete odpovědný sám za všechno? No, Myslím si, že jsem v minulých letech dokázal, že jsem týmovým hráčem možná, že bych vám měl připomenout, že všechno to, co říkám, pochází z projevu paní von der Leyenové před Evropským parlamentem. Mám takový pocit, že jste na to zapomněli, ne? No dobře, nezapomněli jste na to, to je pěkné, ale Eh, já jsem vždycky spolupracoval s kolegy na komisi eh, a dnes večer jsem řekl, jeden člověk to sám vůbec nezvládne, to musíme udělat jako tým v komisi pod vedením Urzuly von Leyenové, to musíme dělat všichni dohromady, všichni společně a já potřebuji komisaře v nejrůznějších oblastech a musím se jenom postarat o to, abychom všichni postupovali stejným směrem. To platí u dopravy, u zemědělství, u energetiky, u životního prostředí. To musí být vše koordinováno a to bude mou úlohou a domnívám se, že to budu dělat s mými kolegy, stejně tak, jako jsem to dělal v minulých pěti letech. Thank you for the GUE. Děkuji. Nyní paní Hazekamp za GUE. Vážený pane Timmermans, jakožto komisař pro klima, máte za úkol se postarat o to, aby byla Unie bezemisní. Slyšel jsem mnoho hezkých slov, ale málo zaznělo o živočišné produkci. To, že z toho vzniká víc emisí než ze všech aut, eh, vlaků a tak dále dohromady. Takže nemůžeme mít bezemisní Evropu, aniž vyřešíme otázku živočišné produkce. Evropa dělá dvě protichudné věci. Dotuje intenzivní zemědělství miliardy eur, stále více zvířat trpí, je stále víc emisí, stále víc, více odlesňování po celém světě. Jakým způsobem snížíte produkci a spotřebu masa? dáte k dispozici prostředky pro například biovýrobu, máte eh, nějaký prostor pro zlepšení životních podmínek zvířat. V uplynulých pěti letech jsem konstatovala, že existují určitá pravidla v oblasti životních podmínek zvířat, která jsou v podstatě porušována a zvířata trpí. Co budete dělat v příštích pěti letech? Takže já s vámi rád budu hovořit o tom, co by mohlo pomoci zlepšit životní podmínky zvířat. A intenzivní zemědělství je součástí problému. Já myslím, že i zemědělský sektor sám to ví velice dobře, zemědělci to vědí také. Zemědělský sektor a živočišná produkce by měla být součástí tohoto řešení, to je také pravda. A já si myslím, že bychom to neměli omezovat jen na úplné odstranění živočišné produkce. Samozřejmě je dobré, když lidé myslí na to, co jí, co eh, konzumují a co slouží a jakým způsobem se vyrábí to jídlo. Ale musíme si také uvědomit tu zátěž, eh, kterou to podrobuje život, eh, na životní prostředí a ty náklady na transformaci. Třeba inovace v oblasti krmiv. Chceme spíše extenzivní než intenzivní zemědělství, aby tlak na životní prostředí byl menší. Do zemědělské politiky se dá dát mnoho různých nových podnětů a to, co se začalo dít v úplných pěti letech za pana Haugena, myslím, že jde správným směrem. Viděl jsem to na vlastní oči. Eh, teď se životním podmínkám zvířat věnuje mnohem větší pozornost, vedlo to ke změnám, zemědělci chtějí být součástí této změny, takže já jsem méně pesimistický, než se zdáte být vy a přeji si, aby Evropská unie přispěla k tomu, co je často vnímáno jako problém, to znamená intenzivní zemědělství, že vzniká živočišná, aby vznikla živočišná výroba, která bude spíš zlepšovat prostředí, Evropě a která bude rovněž příspěvkem k tomu, aby se zajistily potraviny, které stále Evropa potřebuje a neměli bychom to nechávat jen na světových trzích. Jsem trošku zklamaná vaší odpovědí, protože je samozřejmě těžké přistupovat k živočné výrobě a když jsou tu tyto desítky miliard dotací? Jak zajistit, eh, tedy, jak eh, znovu zalesnit Amazony? Možná říkáte, že bychom měli možná uvažovat trošku v menším měřítku a já mám položím jednu otázku. Já, já nevím, jak velký vliv můžete mít na zbytek komise, ale Eh, Brusel platí nejenom za produkci masa, ale také propagaci. Jak eh, třeba skvělého vězí, to je jedno z hesel na propagaci evropského masa v Hongkongu. Eh, jste ochoten zkrátit tyto dotace nebo ne? Upřímně řečeno ne. <laughs> Můj záměr je zajistit, aby politika byla jasně zarámovaná tak, aby živočišná výroba byla taková, která je vstřícnější vůči životnímu prostředí, příznivější, aby bychom věnovali více pozornosti životním podmínkám zvířat, třeba při přepravě těch zvířat nebo při jejich porážce. To jsou opatření, která myslím, mohou příslušné orgány přijmout a měly by je přijímat a něco se s tím musí dělat. Ale zastavit to, zastavit ty dotace, tu podporu hned, to myslím není optimální. Je tu určitá marže, reforma ano, ale úplné zastavení. Dovedete si představit, jakou chudobu byste, do jaké chudoby byste uvrhla část populace, která na tom závisí. Musíme myslet na správný mix politik. A to se týká i lidí jako já, kteří chtějí eh, tlačit společnost tím správným environmentálně eh, eh, progresivním způsobem, ale příliš mnoho lidí se nachází v situaci, kdy zatím stále závisí na těchto věcech. Děkuji a nyní pan Dans. Tedy já se chci vrátit k, k tomu dokumentu, k, k rozvojovým cílům SDG. Myslím, že je nepředstavitelné, že cokoliv jiného než scénář jedna, nás dostane tam, kde chceme být. Co byste řekl, že můžeme dělat, abychom členské státy přiměli k tomu, aby splnili své cíle SDG? budou nějaká, bude nějaká závazná implementace SDG na celoevropské úrovni a jak by to mělo fungovat. Dále konference o biodiverzitě v Číně a SDG 15. Jak by měla vypadat ta základní ambice v oblasti biodiverzity na globální úrovni? Je zajímavé vidět, jak rychle se vyvíjí přístup k SDG, eh, ty úvahy na toto téma. Ze začátku bylo těžké vůbec vypracovat ty dokumenty, abychom vůbec měli ty tři scénáře. A teď už nikdo nehovoří o ničem jiném než o prvním scénáři. A to, toho si cením, to vítám. Konkrétně k vašemu dotazu. Jsem přesvědčen, že teď v členských státech je takové odhodlání plní SDG, že je na čase se zeptat, co to konkrétně znamená z hlediska implementace, jak to udělat, co je v těch různých oblastech vašeho plánu. A já myslím, že chceme-li uspět na příštích konferencích, ať už to bude v Chile, v Glasgow, v Číně v říjnu příštího roku, musíme Eh, zkonkrétnit tyto otázky. Problém biodiverzity je v tom, já jsem chtěl nějaké eh, vědecké pokyny k tomu v New Yorku a problém je, jaké jsou naše benchmarky, jak to kvantifikujeme. S, s, emisiem, s emisemi je to jednoduché, ale s biodiverzitou je to vědecky daleko komplikovanější. A já chci vést dialog s vědeckým společenstvím, abychom byli schopni najít nějaké benchmarky, uh, na základě kterých nějaké ukazatele, na základě kterých eh, potom můžeme vytvářet politiky a s tím pak jít do Pekingu. Jsem rád, že jste to řekl, protože jeden z důvod, proč na, zatím neplníme ty stávající cíle, je právě proto, že nemáme ten jednoznačný matatelný cíl. Řekl byste, že v kontextu domácí agendy, čili uvnitř Unie, že svěřit DG klima větší úlohu eh, je rozumné k tomu, abychom zajistili, že v Evropské unii, samozřejmě nevíme přesně, jaký bude ten, ten cíl k biodiverzitě, ale že by toto eh, DG mělo být v tom větší roli. Já myslím, že by bylo rozumné, kdybychom se jako komise bavili o rozdělení pravomocí to, mezi prvním pilířem, druhým pilířem. Když se podíváte na rozdíly, rozdíly v číslech, a když opravdu chceme, aby evropské zemědělství se vydalo tím směrem, který chceme, tak by druhý pilíř měl mít větší pilíř manévrovací, než máme teď v tom prvním. Čili abych si přál diskuzi o vztahu mezi těmi dvěma pilíři. A pokud nemůžeme zajistit situaci, kdy můžeme pomoct zemědělskému sektoru provést tyto strukturální změny, možná prostřednictvím toho možná druhého pilíře. Takže to byla ta jedna z možností. A nyní Michael Blows za zelené. Um, Mr. Timmermans, you said you want more research. Pane Timmermansi, řekl jste, že chcete více výzkumu, ale my ten výzkum už máme v ruce. Je to zpráva IPCC, kde se hovoří o tom cíli 1,5 stupně. Ono se říká, že musíme jednat teď, ale že ten cíl 1,5 stupně ještě zvládneme a máme tam rozpočet CO2. Aktuální výpočty říkají, že máme zhruba 8 let čas dosáhnout toho cíle 1,5 stupně. Za 8 let už bude pozdě. Takže já se vás chci zeptat, zda se budete řídit vědeckými poznatky, zda do toho klimatického zákona dáte nějaký přístup na základě uhlíkového rozpočtu Zdá se, že se vám moc nechce odpovídat, ale já se chci zeptat, kdy ta opatření, která navrhujete, začnou platit. To je to, co chtějí vědět ty lidé, kteří protestují na ulicích. Kdy budeme jednat? A dále, hovořil jste o protichůdných politikách, kterých se chcete zbavit. To mě velmi těší. Vy máte teď hodně moci, máte obrovské portfolio, jste sice týmový hráč, ale vy jste ten motor, který to musí řešit. E, zavážete se nakonec skoncov, úplně skoncovat s neudržitelnými biopalivy jako palmový olej nebo sojový olej, aby naše energetika přestala přispívat ke globálnímu odlesňování. Předložíte legislativní návrh na zdanění keresenu a námořních paliv podáte žaloby na porušení eh, pokynů na členské státy, které odmítnou se s těmito fosilními palivy eh, skoncovat. Děkuji. Abychom dokázali to, co chceme udělat, eh, potřebujeme cíle a dobré nástroje. Vy jste mi to už zmínil, takže já jsem si na to vyžádal poradenství. To, co, čeho chcete dosáhnout vzhledem k tomu, co jsme udělali v EU, je dosažitelné prostřednictvím stanovených cílů. Pokud ty cíle budou specifičtější krátkodobě, tak to bude ještě dosažitelnější. Já k tomu přidám ještě jednu eh, vrstvu kalkulací. Se vší tou nejistotou, která je kolem těchto pohyblivých cílů, tak eh, to pravděpodobně nám situaci spíš komplikuje, než aby nám ji to pomohlo řešit. Druhá otázka byla, co udělám já na odstraňování protimluvu v politice, kterou máme. Já si myslím, že už jsme udělali krok správným směrem, co se týká palmového oleje. Tady mám na mysli rozhodnutí aktuální komise, ale budeme se muset zaměřit na všechny tyto komodity, abychom zajistili, že eliminujeme kroky, které přispívají k odlesňování. Je potřeba ztransparentnit celý proces, abychom věděli, kam se ubíráme, ale za tím účelem bude potřeba vstoupit do dialogu se zeměmi původu, protože jsou to oni, kdo má vlastní politiku, co se týká spravedlivého obchodu a vztahu s EU. A my musíme pomáhat. Mě dost povzbudila ta hnutí která vidíme zejména v Asii. Musíme jim pomoci vyhnout se odlesňování v rámci jejich produkce, takže to znamená, že máme i globální odpovědnost, ale ve finále budeme muset navrhnout formy legislativy, abychom se vyhnuli dalšímu odlesňování. To je neodvratné. Ptal jste se, kdy budeme jednat. No, jednat budeme, jakmile to bude možné. A vím, že ve společnosti je aktuálně obrovský pocit naléhavosti, ale chci zdůraznit jednu věc. Pak, když budeme střílet od boku a uděláme věci špatně, tak zdiskreditujeme všechno, co se snažíme. Takové jsou mé zkušenosti za posledních pět let. Chceme-li skutečně tuto transformaci dotáhnout do konce a chceme legislativu, která půjde tímto směrem, musíme být dobře připraveni a musíme provést veškeré přípravné kroky a provést studie dopadu, které potřebujeme. To nám dodá daleko větší míru důvěryhodnosti a daleko větší možnosti něco dělat. Ptáte se mě kdy, já vám říkám, jakmile to bude možné. Děkuji. Další vědecký postup Eh, zaujímá německá environmentální agentura. Oni spočítali, že náklady jedné tunice o dvě na celou eh, společnost je 180 euro. Takže eh, lidé a životní prostředí platí za znečištění lignitem a uhlím. Vy jste sám řekl v kampani, že chcete CO nějak ocenit, chcete to zdanit, ale víte, že si to žádá jednomyslnost v radě a vy byste CO2 klidně mohli nějakým způsobem ocenit tím, že byste udělali, eh, eh, zavedli nějakou jaksi minimální cenu za CO2 ve systému ETS, což by mohlo být těch 180 euro. A já jsem, eh, jsem se vás neptal, kdy budete něco dělat. Já jsem se vás ptal, kdy ta opatření vstoupí v platnost. A i u tohoto máme určité možnosti, například v rámci toho Fondu pro spravedlivou transformaci, pakliže uděláte z ukončení spalování uhlí důležitou podmínku, tak by to mohlo pomoct. Uděláte to? No za prvé, nevidím žádný přínos toho, že bychom zavedli minimální cenu uhlíku. Řekl bych, že aktuální vývoj cen jde správným směrem a jsem si poměrně jist, že to správným směrem půjde i nadále. Za druhé, kdy to vstoupí v platnost? No to je otázka na mě, ale i na vás. Ono to závisí na tom, kdy nám parlament a rada schválí legislativu. A já vím, alespoň podle mých zkušeností, eh, že šance se zlepšují, když je to dobře připraveno a když jsou na vaší straně fakta. Proto říkám, nestřílejme od boku. Ale spoléhám také na vaši podporu, na podporu parlamentu, abyste byli ambiciozní a abyste plnili to, co po nás chtějí naši občané. A teď se omlouvám, teď mi unikla ta vaše poslední otázka. Kondicionalita peněz z Fondu pro spravedlivou transformaci. No, ano, já jsem přesvědčen, že musíme zajistit, aby nic z toho, co děláme, šlo proti něčemu jinému, co děláme, ale za druhé pakli, že chceme přesvědčit evropské občany, aby peníze daňových poplatníků nebo své peníze dali na stůl pro transformaci, musíme jim dokázat, že ta transformace půjde správným směrem a že nás učiní méně závislými na fosilních palivech a redukuje emise. Nemyslím si, že by bylo cokoliv špatného se zavedením této kondicionality do fondů, které utrácíme na transformaci a na modernizaci evropské ekonomiky. Děkuji za Renew. Andreas Glück. Pane komisaři, eh, kandidáte na místo předsedu komise Timmermansi, ETS je úspěch. Všechny sektory, které jsou součástí ETS, dosáhly svých cílů. Sektory, které nejsou součástí systému ETS, mají problémy. Aktuálně jsou diskuse, zda se má ETS rozšířit nebo ne. Eh, ETS garantuje snižující se emise CO2 tím, jak se snižuje počet povolenek rok od roku. Tak mimochodem to je výhoda, který, kterou bychom neměli se zdaněním CO2. Další výhoda je fakt, že to nediktuje, jaká technologická řešení mají být implementována. ETS je otevřený hospodářský přístup k výzvě globálního oteplování. A já jsem přesvědčen, pak, že chcete být skutečně úspěšný v boji proti globálnímu oteplování, tak ekologie a ekonomika nebo ekonomie, chcete-li, musí jít ruku v ruce, ale vzhledem k tomu, že máme jenom jedno klima po celém světě, potřebujeme ještě další kroky, jak v EU, tak také ve zbytku světa. Už tady hovoříme o nějaké daní z uhlíku přes hranice. Co si myslíte o možnosti rozšíření ETS na třetí státy mimo EU, které by se chtěly účastnit a které by se tím mohly vyhnout takovéto přeshraniční uhlíkové daní? Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, jaké země si myslíte, že by byly vhodnými kandidáty pro tento systém? Kanada, Kalifornie nebo někdo jiný? Já si myslím, že konec konců dříve nebo později budeme mít na výběr, jak zajistíme, že nebudeme trestáni za kroky, které podnikáme, co se týká eh, konkurence při nižších cenách ze zemí, kde tato opatření nepodstoupily. A pak máte dvě možnosti. Buď přesvědčíte ty druhé země nebo ty třetí státy, aby dělali to samé a řeknete jim, pakli se, že se zúčastníte systému ETS a nějak e, oceníte uhlík nebo redukujete emise a tak dále. Pokud uděláte všechno toto, tak budete samozřejmě naším obchodním partnerem a nebudeme muset nic vypočítávat v té uhlíkové stopě v rámci fiskálních opatření na hranici. Pak, když to dělat nechcete, tak sorry, nemáme na výběr, ale musíme tento rozdíl v uhlíkové stopě skorigovat na hranicích. To je podle mě velice zajímavý návrh. Řekl bych, že to je podle pravidel Světové obchodní organizace a jde to ruku v ruce eh, se vším ostatním, protože náš návrh musí být zúčastněte se našich operací, ať už je to ETS nebo cokoliv jiného, nějaké ocenění uhlíku, což by nám umožnilo vytvořit rovné podmínky. Pak, když rovné podmínky nebudou, pak to budeme muset korigovat nějakými fiskálními opatřeními na hranicích. Tak to mne velice potěšilo, ta vaše odpověď. Hovoříte o technologicky otevřených řešeních. Hovořil jste o vodíku. Vodík je velice zajímavá věc, co se týká ukládání energie, ale i co se týká dopravy. Spalovací motor není ani dobrý, ani špatný, záleží na tom, co v něm spalujete. A Přesto dnes stále nemáme žádnou strategii pro vodík, takže má otázka je, zda budete pracovat na vodíkové strategii a v jakém časovém horizontu a kdy očekáváte, že tato strategie vstoupí v platnost v tom smyslu, že začne redukovat emise. Ano, pracujeme na vodíkové strategii. Myslím si, že Evropa v tomto může být i vůdcovskou zemí, protože zde máme velkou výhodu oproti jiným částem světa, pakliže to ten, tento výzkum urychlíme u vodíku, když do něj ukládáte energii, nedochází tam k energetickým ztrátám. Takže v mých snech se vytváří nějaké partnerství s Afrikou, zejména Severní Afrikou. My bychom tam pomohli nainstalovat obrovskou kapacitu na výrobu solární energie a tu energii bychom transformovali do vodíku. Ten vodík bychom dopravovali do jiných částí světa a do Evropy prostřednictvím těch prostředků, které už máme. Ono to není tak obtížné přeměnit eh, eh, plynovody nebo ropovody na vodíkovody, řekněme. Eh, takový je můj sen o budoucnosti nic si nenamlouvejme. Pokud do našeho plánu nezačleníme nějakou perspektivu pro severní Afriku, tak nás to oslabí. Takže vodík by mohl být obrovskou příležitostí pro naši ekonomiku. Pakliže by lidé v ocelářském průmyslu už dnes říkali vlastně ano, mohlo by dojít k situaci, kdy vodík bude to palivo, které zajistí konkurenceschopnost našeho ocelářství, tak to podle mě je obrovská příležitost, kterou bychom měli využít do maximální možné míry. Děkuji. Děkuji. Jako poslední na tomto slyšení Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Timmermansi. Já nejsem tak na 100% spokojen s vašimi odpovědmi k zemědělství, ETS eh, a tak dále, ale by mohlo být lepší, ale díky za vaši připravenost pracovat, díky za eh, vaši ochotu pracovat s Valdisem Dobrovskisem k otázce průmyslu, to je zapotřebí. A rozhodně podporuji to, co jste říkal, že se řídíte linii Ursuly von der Leyen. My, eh, co se týká toho cíle, my chceme alespoň 50%, chceme jít na 55%, ale eh, k tomu musí být splněny určité podmínky. Hodně tady, hodně tady hovoříme o vědě a vědeckých výsledcích. Věda nerespektuje eh, hranice. Takže vaším hlavním úkolem bude přesvědčit další partnery na světě, aby dělali více i oni. Eh, hovořili jsme tady hodně o Grétě. Gréta teď není v Evropě. Já nechci, abyste se vyplavil do USA, ale žádám vás, abyste eh, hodně času strávil tím, abyste dedikoval pracovníky na to, aby přesvědčovali třetí státy. Jste na to připraven a co přesně řeknete eh, těm ostatním, eh, hlavně členským státům Evropské unie, aby i oni navýšili své klimatické cíle. Jak už jsem řekl na úvod, velká část toho, co musím dělat mezinárodně, je přesvědčovat, aby i ostatní šli naším směrem. Musím říct, že i ti, kteří prohlašují, že nechtějí nebo že si nemyslí, že by se to mělo dít tak rychle, něco plánují nebo transformují eh, svůj průmysl, nebo že by to ten průmysl dělal sám. Takže já nejsem takový pesimista. To, co chybí, je hlavně politická vůle. Takže pakli, že toto je ta největší překážka, nějaké politické angažma, mezinárodná, mezinárodní vyjednávání, snaha o přesvědčování, úspěšné příklady nebo nabídky, jak jsem říkal před chvílí, ve smyslu, že když budeme mít rovné podmínky, tak se může navýšit obchod, pak když nebudeme mít rovné podmínky, bude to mít dopad na naše vztahy. To jsou všechno věci, které by mohly podle mě fungovat. Nezapomínejme, že v jiných částech světa se děje to, eh, co pak všechny šokuje to, co se děje v klimatu, ty, ty, to, to, ty výkyvy v počasí, nebo co se děje ve městech. V Číně, ve, mě, ve velkých městech se lidé dusí, doslova do písmene. Eh, žádá si to radikální opatření. Co se děje s biodiverzitou? Pojďme o tom přemýšlet. Z 8 milionů druhů by 1 milion mohl zmizet. To si zaslouží velice aktivní mezinárodní kroky. A máte naprosto pravdu v tom, že poukazujete na nutnost v tomto smyslu, ale rád bych eh, varoval před jednou věcí. Vy to neříkáte, ale jiní říkají, protože Evropa dělá jenom 9% emisí, měli by nejprve něco dělat ostatní. Já si nemyslím, že to tak funguje. Pokud my můžeme ukázat, že tento přístup funguje, že to pomáhá průmyslu inovovat, že eh, to pomáhá vytvářet pracovní místa a lepší pracovní místa, to bude ten nejpřesvědčivější argument proto aby se ostatní pustili do stejné věci. A do toho chci investovat a chci podporovat ty hráče, ať už jsou v průmyslu nebo místní samozprávě v USA nebo kdekoliv jinde, kteří věří v tento postup a podnikají opatření tímto směrem. A vrátím se vlastně tak k tomu paktu, který bych rád zavedl i v naší společnosti, ve smyslu, že všichni musí být součástí této změny. Pakliže toto bude vnímáno jako něco, co nám vnucuje Brusel nebo Berlín nebo někdo jiný, tak se to nestane. Ale pakliže lidé budou mít pocit, že to mohou ovlivnit, tak si myslím, že to může fungovat. Já vím, že eh, sice konzervativce nikdy plně neuspokojím, ale vnímám to spíše jako kompliment pro mou osobu. Yeah, thank you. Děkuji. EPP je připravena s vámi pracovat. Ale zmínil jste také lidi uvnitř Evropy. Jde však i o lidi mimo Evropu kteří budou snáze přesvědčitelní, pakliže nebudeme hovořit pouze o regulacích a pravidlech. A vy jste také neúplně jasně hovořil o principu one in, one out. Nebyl by dobrý nápad identifikovat nějaká pravidla, která by zabránila lidem eh, investovat do čistých technologií. Možná potřebujeme více pravidel pro klima, to je pravda, ale neměli bychom eh, také identifikovat pravidla, která jsou neprospěšná pro, pro klimatické technologie a zrušit je? Já jsem jedině pro, ale podle mých zkušeností za posledních pět let, i když jsem byl šéfem té akční skupiny pro lepší legislativu, tak jsem národním parlamentům a všem ostatním říkal, dejte nám seznam, dejte nám seznam toho, co chcete zrušit. Všem jsem to říkal. Ale ten seznam byl hodně, hodně krátký, musím říct. Takže ano, jsem přesvědčen, že zde je prostor pro zlepšení naší legislativy, máme prostor pro přesnější, zacílenější legislativu. Jsem přesvědčen, že tím, že budeme dělat eh, dopa- studie dopadu, budeme mít dohledové orgány, že už to přispívá k lepší legislativě. Musíme se zaměřit na celou řadu aktuálních legislativních návrhů a zaměřit se na to, zda jsou vhodné pro svůj účel, například naše směrnice o energetice. Ta vůbec není taková, jaká by měla být. To, budem, to budeme muset přeskoumat. A já chci mít možnost, přinejmenším mít tu možnost eh, přemýšlet o nějakém možném zdanění kerosenu. Ne, ne, nevidím tu logiku toho, proč by zrovna tento zdroj energie měl být vyňat ze zdanění. Možná se na tom neschodneme. A samozřejmě i letecký průmysl k tomu bude muset přispět. Zdá to bude v rámci ETS nebo v rámci zdanění, ale nemůžou zůstat stranou. Takže já jsem jednoznačně pro lepší regulaci, jsem pro zrušení legislativy, kterou už nepotřebujeme nebo je obsolentní, s tím už jsme konec konců začali, takže já jsem na vaší straně, ale eh, Jde také o to, aby ti, kteří chtějí, abychom něco rušili, aby nám dali seznam, co máme zrušit. Jedině tak to dokážeme. Děkuji a teď je čas na váš závěrečný projev. Máte pět minut. Děkuji vám pane předsedo. A dovolte mi říci, že já vím, že hodina je pozdní, asi máte lepší věci na práci, než mě poslouchat dalších pět minut. Nicméně chci uzavřít to slyšení poselstvím, o které se s vámi chci podělit. V uplynulých 10 až 15 letech jsme často vedli diskuzi a vedlo to někdy k diskuzím o tom, která vedla většinu občanů v jednom členském státě, aby hlasovali pro odchod z Evropské unie, což je, myslím, nesmírně smutné. Je to břímě, které eh, nám dává úkol ukázat našim občanům, čemu mohou být eh, naše politiky dobré. A jestli je tu jedna věc, kde můžeme ukázat tuto věc, tak je to eh, transformovat naši společnost v udržitelnou společnost. Když se podíváte na analýzy, kdy, které ukazují, že více než 90% občanů chce, abychom jednali, abychom potí, bojovali, eh, čili každý devět z desíti chce, abychom něco dělali s klimatickou krizí. To dává vám a mně jedinečnou příležitost prokázat, k čemu jsme dobří. To znamená pomoci této společnosti znovu získat důvěru v seme, sebe sama, stát se lídry ve světě, můžeme být tím vedoucím průkopnickým kontinentem, který vede svět do světlejší budoucnosti, světlejších zítřků já myslím, že to je příležitost, kterou můžeme buď využít nebo propásnout. 2050 to vypadá, že to je daleko, ale když nenastavíme legislativu v průběhu tohoto volebního období příštích pěti letech, tak už nikdy nedosáhneme cílu 2030, natož pak cílu 2050. Bude to nemožné. Pokud to nenastavíme v prvních 100 letech von der, eh, komise paní von der Leyen. V prvních 100 dnech tedy. Tak, to nenastavíme už později. Ale vy a já máme eh, kolektivní zodpovědnost to správně nastavit a máme kolektivní zodpovědnost vůči našim dětem, když uh, se nás budou ptát, takový ten pocit, že nikdo za nic nezodpovídá, že jsme ve vlaku bez strojvůdce, který se jen tak žene. Na evropské úrovni s evropskými odpověďmi musíme přicházet a řešit tak evropské výzvy. A to pak bude mít dopady na zbytek světa. Já jsem upřímně přesvědčen, že je ve vašich rukou, zda se to stane nebo ne. A já jsem viděl někde, schválně, jestli to tady rychle najdu, uh, Gathering Storm, kniha Vincenta Churchilla, kterou získal Nobelovu cenu, psal o appeasementu v 30. letech. A tam právě hovoří jaksi o tom splašeném vlaku, protože tehdy jak si ten strojvůdce usnul v té mašině a používá tento příměr tady skutečně něco podobného se děje. A píše tam, že spánek, jak si za, už je tomuto e, eh, strojvůdce a najednou je e, řidičem tohoto vlaku smrt. Já myslím, že musí, musíme ukázat, že tu ten strojvůdce je a že ten strojvůdce naslouchá evropské populaci, ví, kam chceme směřovat, kam chceme jít. A jaká je ta mapa, která nás tam dovede. A to je ten váš úkol a já se vynasnažím, aby tento úkol byl proveditelný pro nás, pro všechny a my kolektivně to zvládneme. My eh, budeme tvořit budoucnost, na kterou budou naše děti hrdy.